A bardzo proszę, abyśmy mogli rozpocząć. Prosím, eh, eh, rádi bychom zahájili zasedání, nebo jak jste si asi všimli, již čeká pan komisař. A souhladu s tím já nyní zahajuji schůzi. A to v souladu tím, jak jsme se včera rozhodli. Návrh paní Nojče, aby se odložilo hlasování o lesnické strategii. Čili eh, můžeme eh, zahájit hlasování tedy? Otázka zní, kdo chce, aby se přesunulo hlasování. Kdo je pro přesunutí hlasování? Kdo je pro přesun hlasování? Děkuji. Pa, hlas, pa, pan, pan de Castro, prosím. A jsem tady to nesledovala, protože jsem si vyměňoval místo zrovna. Ale naše frakce dnes dopoledne o tom mluvila a hovořili jsme se spravodajkou Kostinger. E, my hodláme předložit ústní pozměňovací návrh ještě před hlasováním, tak abychom mohli zahrnout tam některé otázky, které zatím byly vyloučeny z pozměňovacích návrhů, e, tedy kompromisních. Spravodajka Kestinger akceptuje tuto naši hypotézu tyto naše ústní pozměňovací návrhy a my tedy jsme proto, abychom to neodkládali, toto hlasování. Důležité je, abychom skutečně přijali toto stanovisko. Proszę o, o odniesienie się pani Takže e, ještě paní Kostyniar a potom tady bude moci začít hlasovat. E, děkuji Pavlu de Castrovi. My jsme právě e, hovořili o tom, že bychom hlasovali zvlášť o jednom pozměňovacím návrhu, který není obsažen v kompromisu 7. Eh, tedy o tom eh, můžeme ještě trošku diskutovat, je to ale velice technická, technicky detailní, s tím nemám problém. Ale teď jde prostě o to, že eh, ten pozměňovací návrh, pokud by byl dán teď, tak bychom museli s ním všichni souhlasit, poněvadž hlasovací seznam se jednoduše a prostě nedá, eh, nedá změnit. Ok. Co Pan Federlej prosil o głos, ale... Tak ještě pan eh, Federle. Já bych jenom eh, požádal kolegy, aby byli poněkud rychlejší do budoucna, poněvadž hm, my tady teď eh, máme hlasovat o něčem, co zase není až tak eh, nezbytné a eh, to, já bych skutečně byl rád, aby do budoucna se to odehrávalo poněkud uspořádaně, protože my teď jako s velkým úsilím tady shromažďujeme poslance za SAD, kteří měli být jinde. No. Předseda, Eh, čili já v souvislosti s tím, že nám tady eh, na nás čeká pan komisař, tak eh, mm, zahájíme setkání s panem komisařem a rozhodneme až bezprostředně před hlasováním. Rozhodnutí bude přijato před hlasováním, poněvadž teď už na nás čeká pan komisař Hogan. Ještě będzie, będzie e, e, Eh, eh, paní poslankyně Köstinger ještě bude mít tím pádem čas na eh, nějaké dodatečné rozhovory a budeme tedy hlasovat po, tedy až před tím hlasováním. Nemůžeme nechat pana komisaře čekat. Děkuji vám.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 zahajujeme eh, velmi očekávané setkání s panem komisařem. Poněvadž eh, musíme si promluvit o řadě důležitých eh, záležitostí. Pan komisař nám tedy o tom mnohé, mnohé to tedy slíbil a já tedy ne, nechci dále stržovat, neboť už máme spoždění. Předávám přímo slovo panu komisaři a ještě vítám naše hosty, což jsou mladí sedláci z regionu Adeš, tedy to je volební okrsek pana Myšla Tantera. Srdečně vítáme eh, mladé sedláky naději evropského rolnictví. Trafiliście Państwo świetnie, bo no co lepsze. To je, eh, máte, prostě máte velké štěstí, protože co lepšího se vám může stát, než eh, setkat se s panem komisařem a vidět, eh, jakým způsobem zde navzájem diskutujeme. Je zde také pan generální ředitel Jiří Pleva, a e, další lidé z komise. Takže nyní skutečně dávám slovo panu komisaři. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Velice mne těší, že jsme zorganizovali tuto rozpravu o zjednodušení společné zemědělské politiky. Jak jistě víte, já jsem zjednodušení učinil moji prioritu na rok 2015 a věnují velký význam snižování administrativní zátěže vůči evropským zemědělcům. Nová společná zemědělská politika již funguje tři měsíce a určitě je to doba velkých výzev pro novou, e, pro zemědělce, aby se adaptovali na tuto novou politiku. Samozřejmě zjednodušování, to je sdílená zodpovědnost jak ze strany zemědělců, tak našich institucí. Musíme se snažit, aby opravdu došlo k opravdovému zjednodušování ve prospěch našich zemědělců. V průběhu eh, vyjednávání o nové společné zemědělské politice pod nás, o nás, od nás chtěli zemědělci zejména flexibilitu, protože určité členské státy zažívají určitá specifika. A je to důležité také, když se týká uplatňování přímých plateb a otázek venkovského rozvoje. Častokrát jsme museli připomínat, že snižování té nebo zjednodušování samozřejmě by nikdy nemělo jít na úkor přínosu pro zemědělce. A členské státy musí učinit eh, určitou volbu. Celý tento proces ale prokázal, že nevyužívají členské státy všechny ty prvky zjednodušení, které dává zemědělská politika k dispozici. A často um, uplatňují takové eh, schémata, takové režimy, které eh, mohou vypadat na první oko komplikovaně, ale v konečném důsledku jsou velice přínosné. Um, Máme tu dokument eh, přes 100 stránek, který popisuje právě tato pravidla zjednodušování a já samozřejmě mu přikládám velký význam a věnoval jsem mu velkou pozornost. Jsou tam zahrnuty všechny oblasti, zahrnuje celou řadu prvků, jako mm, pravidla způsobilosti, otázky greeningu, kontroly, no, kontrolování, uvalování sankcí, režimy flexibility, které se mohou uplatňovat, definice aktivního zemědělce, malý, střední zemědělce, různá schémata, režimy, jako ovoce, zelenina. A samozřejmě, že jsme toto vše i skonzultovali s příslušnými stranami a snažili se na tom zapracovat. Členské státy i zemědělci sdílejí celou řadu vašich obav a priorit. Samozřejmě, že to jde všechno ruku v ruce také s dialogem s příslušnými občanskými seskupeními, protože si všichni uvědomujeme, jaký má tato oblast hospodářský přínos. A vy samozřejmě jste zodpovědní vašim voličům, takže je důležité se poučit i z těch případových konkrétních studií, které mohou opravdu přispět pro to opravdové zjednodušování naší zemědělské politiky. Takže proto se těším i na vaše názory, na vaše připomínky a na vše to, co může vzejít z tohoto setkání. Ještě vám chci připomenout tři hlavní principy, kterými řídím naši práci. Hlavní politická rozhodování z roku 2013 o zemědělství musí být respektovány. Návrh na zjednodušení nesmí oslabit finanční řízení eh, společné zemědělské politiky a je třeba dávat prioritu tam, eh, kde je to v té zemědělské oblasti nejvíce zapotřeby. To připomínám právě ve světle té naší nadcházející diskuze, protože zemědělci potřebují stabilitu protože eh, neustále změny jejich práci rozhodně nezjednodušují. A samozřejmě je to důležité také z hlediska podnikatelského. A proto bych chtěl ještě zmínit oblasti, na které se zaměřím v nadcházejících měsících. V první řadě je to greening. Asi to nikoho nepřekvapí, protože i otázky přímých plateb jsou napojeny na oblast eh, greeningu. A ostatně objeví se to i v té střednědobé revizi, ke které jsem se zavázal a zahrneme tam i další prvky. Některé z těch vašich návrhů znovu asi otevřou tu otázku politické dohody ohledně greeningu. Ono je to něco více než jenom nějaké vyjednávání. Přejeme si zejména celou záležitost vylepšit. Druhá část eh, v té oblasti zprávy se týká opatření pro uvádění na trh. Tam už zaznělo, zazněla celá řada návrhů. Máme tady eh, reformu společných organizací trhu, vše je zase na programu. Doufám, že se podíváme na to, jak to sladit s příslušnými nařízeními komise to by mělo zase dát dohromady experty na straně členských států a odborníky tady i u vás v parlamentu. Máme dohromady nějakých 200 nařízení a vyčkávám, jaký bude výsledek této práce. Doufám, že to bude opravdu hubenější právní text a že k němu dospějeme ještě do konce tohoto roku. Uh, bude to eh, zase zahrnovat oblast toho režimu ovoce, zeleniny do škol a dalších. A a třetí oblast, na kterou bych chtěl upozornit, je otázka reportingu. To byl zase další zdroj té administrativní zátěže a myslím si, že změna v této oblasti bude velice přínosná pro zemědělce. A ještě obecněji bych chtěl vyjádřit eh, tedy to eh, věc, že zjednodušování to bude průběžný proces, bude trvat, ale je třeba k tomu přistoupit tedy co nejrychleji. Ty principy už máme, eh, tedy známe. V první řadě tedy je třeba, aby i komise pracovala rychle, nikdy nemáme čas příliš vyčkávat často členské státy na nás volají, že komise by měla změnit pravidla, například co se týče identifikace, označování podpůrných témat pro členské státy. A já jsem samozřejmě ochoten tomu vyhovět a změnit tady pravidla na aktiv přenesené pravomoci. Tady doufám, že opravdu tato záležitost se vyřeší rychle. Za druhé jsou tu no, otázky závěrečného data pro žádosti. Tady konečné datum je rok 2000 Eh, leden 2015. Já jsem se rozhodl toto prodloužit do června tohoto roku, zejména proto, že se zemědělci ještě nedokázali na toto adaptovat, takže bych jim tímto měl vyhovět. Takže, pane předsedo, ještě chci znovu zopakovat, že bychom měli být pragmatičtí, flexibilnější. Ta, to zjednodušení nenastane ze dne na den, vyžaduje si to celou řadu menších kroků, ale zejména by to měli, mělo pomoci tedy a hospodářským subjektům, zemědělcům. A přejeme si tedy, aby tato iniciativa byla úspěšná, aby to usnadnilo život našim zemědělcům a proto bychom všechno tato opatření měla, měli provést co nejrychleji. Ostatně celé odvětví to od nás očekává a my chceme, aby zemědělství bylo konkurenceschopné a ziskové. A proto tu máme celou řadu názoru, návrhů již předložených a těším se opravdu na vaše návrhy a těším se na konstruktivní závazky a doufáme, že i Rada předloží závěry ve věci zjednodušování a ostatně podobné iniciativy tu mohou vzejít i z vaší strany, třeba nějaká zpráva z vlastní iniciativy a doufám, že třeba i ta letní přestávka nám eh, pomůže k vypracování něčeho podobného. Znovu potom se můžeme setkat v září. Děkuji. Bardzo děkuji, paní komisařu. Děkuji vám, pane komisaře. A nyní zde máme více než 30 eh, přihlášek do debaty a další přibývají. Já bych tedy navrhl, aby koordinátoři dostali každý dvě minuty a ostatní poslanci po minutě. Poněvadž máme maximálně jednu a půl hodiny. Takže dáváme slovo koordinátorům a prosím, eh, uvědomme si, že jsme už podávali písemné dotazy, které byly komisi předány dříve. Tak a nyní dostává pan poslanec Des slovo na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a e, srdečně děkuji panu komisaři Hoganovi, že mezi nás zavítal. Myslím, že je to nezbytné, abychom si ty e, problémy prodiskutovali. E, myslím, že mohu podpořit to, co říkáte, že je třeba eh, se nížit administrativní zátěž jak pro farmáře, tak eh, pro administrativní orgány. Eh, žijeme v době poměrně chaotické, chystá se reforma a nikdo neví přesně kdy a jak má tato reforma být realizována. A ukazuje se, že to bylo chybou rozhodnout se implementovat reformu již v letošním roce, mohlo se klidně eh, počkat jeden rok a pak by to všechno mohlo probíhat v klidu. Eh, není to vaše vina v parlamentu. Eh, bohužel my v parlamentu jsme nezískali většinu při tom záměru o odložení Včera jsem se dozvěděl, jestli by se eh, datum nemělo, tedy pro žádosti nemělo přesunout z 15. Eh, května na 15. červen. Je to opravdu eh, tak, anebo to byla jenom prostě zpráva tisková? Také jsme se tady doslechli, že chcete postupovat na dvě fáze to mě skutečně zajímalo. Já tedy eh, bych uvedl jeden příklad a mohl bych jich eh, mohl uvést mnohem eh, více. Jestliže já mám jestliže já mám pozemek, který je od jiného území oddělen cestou, pak který se říká, že Eh, to není sousední pozemek toho pozemku s jiným užitím. Takže to eh, je taky jenom jedna z věcí, kterou je třeba vyjasnit, ale eh, myslím, že skutečně bychom měli velice rychle všechny tyto žádosti a stížnosti z dola vyslechnout já opravdu eh, věřím tomu, že dojde k tomu, co jste slíbil, to znamená debirokratizaci eh, agrárních, eh, tedy zemědělství. Pan de Castro. Děkuji. Především chci poděkovat, pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři. Téma zjednodušení a e, zrušení tedy nebo omezení byrokracie, to je téma, nad kterým jsme se hodně zamýšleli zde ve výboru a také jsme i během předchozího období vyprodukovali reformu, kdy jsme se snažili e, zjednodušit byrokracii a nakonec výsledek byl takový, že spíše jsme to e, zkomplikovali. Zkomplikovali jsme život našich zemědělců a členských států také. Takže mm, mm, děkuji proto za tuto snahu, se kterou dnes přicházíte. My jako frakce socialistů a demokratů jsme pracovali na celé řadě návrhů, které mm, chci připomenout, že e, směřovali ke zjednodušování na základě stávajícího právního základu a je zřejmé, že bez změny právního základu jsou to sice Eh, návrhy zajímavé, ale nemohou mít takový dopad, jako bychom si byli přáli. Já chci zde podpořit to, co řekl kolega Des. Pod, měli bychom vědět, eh, jaký je harmonogram, který máte na mysli v příštích měsících. Chceme především vědět, zdali eh, z té analýzy aplikace greeningu v tomto prvním roce na evropské úrovni, zdali budeme moci očekávat skutečnou mid-term review a zdali eh, budeme skutečně eh, eh, moci říci, že došlo ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez komplikování života našich zemědělců. Děkuji. Děkuji, pane pošle. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní pan poslanec Nicholson. Uh, thank you very much indeed. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde přivítat pana komisaře dnes dopoledne a eh, vítám skutečnost, že eh, zde eh, jednou z priorit je zjednodušování reforma zemědělské politiky z roku 2013. Chtěla tedy posloužit lidem, ale řada změn, jak vidíme, v našich regionech eh, je neproviditelná. Vy navštívíte eh, eh, na konci týdne Severní Jirsko a budete schopen vyslechnout si, jaké jsou problémy přímo od našich farmářů. Musím říci, že složitost poslední reformy, že to vzbudilo obavy. Obavy v tom eh, smyslu, že i v podstatě eh, příslušné tedy orgány národní i regionální hm, tedy spíše hm, tedy se brání té flexibilitě, která je sice k dispozici, ale není aplikována. A během reformy zemědělské politiky tak komise byla velice střícná a vnímala potřebu změn. A musím říct, pane komisaři, eh, že že mm, vaše mm, komise tedy bude stejně úporná a bude skutečně připravena ke směnám a pokusíte se, aby ale vše, co bude přijato, bylo přijatelnější, implementovatelnější a my jsme to tak chtěli, ale vaše komise se staví k tomu, že ne že to tak nechce. A teď tady hovoříte o zjednodušování. Pokud ano, tak my s vámi budeme spolupracovat. Ale vy tady kývete hlavou, vy víte, že mám pravdu. A většina výboru také tady ví, že mám pravdu. My jsme se pokoušeli eh, abychom zjednodušovali situaci, a, eh, ale tady došlo k velice prosté chybě a to v tom smyslu, že eh, že tedy eh, eh, se eh, neprovedla reforma single farm payment ze jednotných, jednotných pladeb, tak jak jsme si přáli a komise to odmítala, odmítala. Takže já nechci, abyste pořád říkali všemu, co my navrhujeme, ne, ne, ne, ale abyste říkali ano, ano a spolupracovali. Na štěstí komisař může... Po... štěstí, pan komisař může říci, že ta reforma není jeho dítětem. Pan poslanec to Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaře, děkuji vám za vaše úvodní slova a děkuji také za vaši prioritu zjednodušit společnou zemědělskou politiku i o posun, i za posun termínu. Já bych chtěl začít hovořit o e, systémech certifikace, což může být velice důležité pro zelenější zemědělství. Já myslím, že ta certifikace by mohla zlepšit eh, ochranu životního prostředí v souvislosti s eh, zelenějším zemědělstvím. A já si myslím, že by také to mohlo přispět eh, ke zmenšení chybovosti v oblasti greeningu. My tedy se musíme soustředovat na cíle, na výsledky. A to znamená tedy také snížit Eh, byrokratickou práci pro zemědělce i pro vás. Eh, v některých členských zemích už jsou eh, povinné certifikace a například 21. února vy jste ohlásil schválení certifikačního systému ve Francii. Mě by zajímalo, jestli se chystáte schválit další certifikační systémy v dalších členských zemích a mohla by komise vysvětlit, eh, jak eh, ty certifikační systémy budou posuzovány komisí, tak aby se tomu české země mohly přizpůsobit. A otázka další, eh, jestli budete schválovat tyto systémy ještě před termínem pro podání dokumentu CAP. Pan předseda, děkuji vám. Nyní vítám eh, pana poslance Zise, který eh, je předsedou eh, výboru rozpočtového a dříve byl francouzským ministrem financí. Vítáme vás a jsme rádi, že jste zavítal mezi nás. Paní poslanka Sen, poslankyně Senera. gracias, presidente. Děkuji. Sario. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla říci, že eh, záměrem naší skupiny je kráčet směrem k nové společné zemědělské politice, která bude umožňovat i nadále existenci malých a středních podnikatelů v zemědělství. Pak v rámci zjednodušování myslíme si, že toto by nemělo sloužit proto, aby se vyloučila ta malá hospodářství z přínosu, které umožňuje SZP, tak jak k tomu dochází nyní ve Španělsku. Dále, myslíme si, že je zásadní snižovat byrokracii. My nemáme čas zemědělci a zemědělkyně, abychom věnovali hodiny byrokracii, která je nám vnucována prostřednictvím SZP. Za třetí, myslíme si, že řešení všech těch záležitostí by mělo být provázeno veřejnou zprávou a zdarma. Neměli bychom záviset na bankách nebo na jiných soukromých um, institucích proto, abychom mohli mít tedy přínosy z SZP. A dále bych chtěla říci, že tak, jak tomu dochází nyní, um, tato politika by neměla umožňovat to, aby podpory, dávky uh, směřovaly těm lidem, kteří mají jen málo co dočinění s opravdovou zemědělskou produkcí a aktivitou. Děkuji. Děkuji, pan posel Hausling. Děkuji, pan poslanec Hausling. Eh, děkuji vám, pane komisaři, že jste s námi přišel diskutovat. Eh, já se velice těším na výsledky Eh, které komise udělá z návrhu, eh, z návrhu parlamentu a rady, eh, tak jak to teď už leží na stole a je tedy zajímavé, že se teď bavíme o tom, jak je možné se jednodušit reformu. A jsem trošku skeptický, poněvadž ti, kteří nyní hlasitě reformu kritizují, se na ní výrazným způsobem podíleli velké frakce, eh, s tím souhlasili právě v této podobě. A eh, se tedy eh, měli jsme tady spoustu návrhů na výjimky, které jednotlivé, jednotliví poslanci podávali v rámci partikulárních zájmu. Já si myslím, že třeba bychom se u preferovaných ekologických ploch měli vrátit k původnímu návrhu předchozího komisaře, poněvadž teď se z toho stá strašně nepřehledná hromada všeho možného. Čili skutečně měli bychom se zamyslet nad tím, co je duchem reformy, co vlastně chceme docílit a tak dále. Máme zde mnoho eh, pozměňovacích návrhů eh, u eh, spojených sloučených plateb, což taky hm, nevím, jestli je dobré, ale naprosto jasně musím odmítnout to, že některé členské země a někteří poslanci v tomto výboru se snaží bojovat proti greeningu pod praporem debirokratizace a to nejde. My prostě ten greening musíme provést, musíme se ho držet jako zásady. Prostě veřejné prostředky se zde musí vydávat ve veřejném zájmu. Děkuji, pan poslanec Gio. Pane komisaři, jak víte, váš předchůdce eh, eh, společnou zemědělskou politiku eh, zkomplikoval pod praporem zjednušování. A teď to komplikováme dále, poněvadž lidé, kteří rozumí počítačům, si myslí, že je možné jednoduše a prostě vyplňovat formuláře online. No, a teď si dovedeme eh, představit, a v podstatě už se to stává, kolik lidí stojí před vašimi dveřmi a žádá, abyste implementaci aspoň o měsíc odložil. A eh, naštěstí jste se zachoval správně. Což říkám, ne tedy úplně eh, ne úplně rád vám děkuji za to, že jste se zachoval tak, jak jste se zachoval. A sice tam, kde je eh, kde došlo ke spožděním, eh, zda opravdu to bude sankcionováno v platbách. Ano, děkujeme za ušetřené minuty. A nyní dám slovo panu komisaři, jak jsme slíbili, aby se mohlo lecos vyjasnit a eh, možná zkrátit vystoupení dalších poslanců. Pane komisaři, máte slovo. Thank you very much, Chairman. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům. Pokud jde o celý proces, tak očekáváme, že budeme mít závěry rady v květnu nebo v červnu tohoto roku. A eh, to, co jsem chtěl říci, je, že pokud chceme skoordinovat eh, pozici s vaším výborem, takže eh, a, mm, a, tak je třeba tedy, abyste měli zprávu z vlastní iniciativy a vaše závěry samozřejmě to eh, ale platí, že politické skupiny jednotlivci již připravili mnoho dokumentace a já vítám jakékoliv případové studie. Mm, mm, a eh, to znamená, abychom mm, přesně věděli, jak je to s tou legislativou a s těmi guidelines, které již byly odsouhlaseny, abychom je zrevidovali a věděli, v čem je problém s implementací v terénu. Také možná pan Des. Ano, Eh, možná prodloužíme ten termín z 15. května na 15. červen. Velké státy, včetně Spojeného království, požádali o prodloužení termínu. Bylo to asi sedm států, které to požádali, tak aby skutečně to nebyli zemědělci, kteří ponesou za to odpovědnost. A eh, problém je, že státní zpráva v členských státech má problém s implementací a je třeba tedy ukázat dobrou vůli vůči konečným příjemcům eh, a že děláme, co můžeme. A proto chceme prodloužit lhůtu tak o další čtyři týdny, což je dost velká doba, aby eh, skutečně eh, vše mohlo být řádě provedeno. Ano, ano, nedošlo k žádnému skluzu v platbách, to vůči tedy eh, britské vládě i eh, přes ty volby. Ještě k panu Desovi. Zde máme celou řadu poslanců, kteří eh, vyjádřili obavu, jak je to s guidelines a s předpisy, jak se to vykládá v jednotlivých státech. My jsme tedy vytvořili zvláštní oddělení, které je tomu určeno, které pomáhá tedy za posledních 18 eh, měsíců pomáhá členským státům, aby věděli, jak vykládat legislativu přijatou parlamentem a radou. A týká se to tedy, eh, mm, eh, tedy týká se to těch tedy ekologických oblastí, na které se zaměřujeme a my dnes tedy mm, se musíme domluvit s komisaři, jaká přesná pravidla zde je třeba aplikovat v tomto kontextu. Takže musíme se podívat na ducha těch předpisů a potom na to, jak se vykládá tento duch předpisů. Tady se vykládá stejně e, v členských státech, pokud jde o ty nárazníkové jednotlivé zóny nebo pruhy ekologické. A dále e, sankce. Sankce, ano, je to nová politika, e, členské státy oblasti zatím nemají řádný systém, který se týká těch parcel, určování a takže Mm, víte, že zde lze uložit tedy sankci i za nesrovnalost, respektive za chybu, takže, ale my jsme se dohodli, že v prvních dvou letech nebudou žádné sankce a potom i eh, potom budou muset přijmout tedy ten řádný systém identifikace eh, parcel eh, pomocí tedy těch tedy foto, toho mm, systému fotografického, takže my chceme dát členským státům příležitost, aby Ehm, mohli tedy ehm, vše řádně připravit. A harmonogram, jak jsem zmínil dříve, pan Kastel také zmínil, já jsem doufal, že parlament, eh, dejme tomu v červenci či eh, v září, tedy předloží svůj názor, tak abychom mohli vše připravit, ten balíček připravit do konce roku. Ale já nebudu čekat až do konce roku. Jak jsem řekl, máme zde jedno opatření, které již přijímáme, které se týká registrace zvířat, a, ale gro eh, opatření simplifikace, které předložíme, tak eh, asi to bude hm, připraveno k diskuzi hm, s radou a s výborem do konce tohoto roku. V žádném případě já nechci, tady hm, Mm, eh, neříkám, že byste neměli předkládat eh, návrhy na změny základního aktu, ne, ale moje priorita bude sekundární legislativa teď tento rok. Mm, doporučení, která přijmeme na základě základního aktu, eh, to bude další tedy, další tedy příležitost potom pro revizi těch Ecological Focus Area a Eh, naší zemědělské politiky. Já jsem tady zklamán, to, co jsem slyšel od pana eh, Nikolsna ze Severního Irska, pokud jde o eh, farmáře a jejich obavy a já předpokládám, že k těmto věcem se tedy vyjádří ty jejich svazy ale samozřejmě vy jste přece také spolu rozhodovací, spolu legislativní orgán, takže i je to vaše odpovědnost. A e, toto rozhodnutí přijali všechny zákonodárné orgány společně. A samozřejmě komise je si vědoma vašich obav tady i v jiných oblastech. A já mám skutečný zájem na tom, aby zemědělská politika fungovala. A pokud nebude fungovat, jak si lidé by představovali, no tak máme příležitost té průběžné revize této politiky. V souvislosti, eh, s, pokud je o ten francouzský certifikační eh, eh, režim, ano, tak tam již i jinde byl podobný režim přijat i v Nizozemsku, myslím, a Firsku. A, a ale stále je to ještě otevřené, protože řada států nepředložila ten svůj eh, návrh systému certifikace. Paní Sandra, Sandra. Cílem mm, tohoto režimu bylo, aby Eh, většina farmářů mohla eh, pokračovat v podnikání na své půdě, by nemuseli opouštět venkov, proto mají velké příležitosti i z programu eh, rozvoje venkova, kdy redistribujeme platby malým farmářům, takže členské státy, pokud si přejímají, mají zde velkou flexibilitu. A mohou tedy eh, eh, použít tuto alternativu. Tady, tady šlo o to dát jim flexibilitu, aby mohli chránit malá hospodářství třeba v horských oblastech, v těch nevýhodněných oblastech. V žádném případě zde nechceme vylučovat malá hospodářství. Naopak, naopak chceme, aby zůstali. A Mm, já jsem nenavrhoval, že bychom tedy zrušili greening, pane Hauslinku, v žádném případě, ale eh, tato politika je příliš složitá a to je to, co nám leží na srdci. A, mm, mm, takže 20% planet na základě greeningových opatření. A eh, je třeba respektovat, že to jde z peněz daňových poplatníků. A zde samozřejmě eh, v našem střednědobém dlouhodobém zájmu je eh, ochrana eh, životního prostředí, zdrojů a, a je třeba, abychom měli národní zdroje a abychom mohli zajišťovat i produkci mm, potravin pro, pro lidi. A mm, samozřejmě, jak jsem řekl, dáme, prodloužíme lhůtu, aby se věci mohly pro farmáře zlepšit. Nechceme, aby byli za to penalizováni nakonec zemědělci, za to, že ty státy řádně neaktualizovaly své e, systémy. A, takže to tedy teď i řeší britské orgány, pokud se nemýlím. Ale možná měli začít před pěti, šesti lety a ne v minulém roce, ale to platí i pro další členské státy, nejenom pro Spojené království. Děkuji. Dámy a pánové, a nyní jednominutová vystoupení. Máme zde 8.30 přihlášek do debaty. Pan poslanec Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat, pane komisaři, že jste přišel a že osobně se angažujete eh, v otázce zjednodušování. Zde bych si chtěl prověřit jednu věc, zda souhlasíte eh, mm, mm, mm, s tím, co dělá státní zpráva ve Francii. A tady Mm, přímo tady vám předložím dva konkrétní příklady, o tom jste se zmínil. Za prvé, mladí zemědělci, pomoc malým zemědělcům. Mm, výklad eh, předpisů vypadá, že spíše je proti podnikání mladých zemědělců. Máme 800 mladých zemědělců, kteří se snaží se etablovat, ale mm, já te, ale nemohu tady vám vysvětlovat konkrétně, jak se u nás to interpretuje. A potom i tedy eh, pokud jde o, eh, o očkodňování tedy eh, za těch zemědělců, kteří podnikají tedy v těch znevýhodněných oblastech nebo v horských oblastech, tady také si to naše orgány špatně vykládají, takže chci, aby se to upřesnil. Děkuji paní Arens Garcia. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel do dnes dopoledne. To je, tato příležitost jednodušit to eh, je velice významná příležitost a je ale myslím si, že nemůže sloužit k tomu, že bychom spochybňovali již přijatá politická rozhodnutí a pokoušeli se o nějakou mini reformu, protože jsme reformu odsouhlasili. Na druhé straně také nemůžeme tedy jít cestou do regulace protože naopak je třeba, abychom dali právní jistotu producentům, tedy zemědělcům a vládám. V tomto smyslu to úsilí by se mělo orientovat směrem k větší jasnosti, preciznosti, tak abychom se vyhnuli problémům s výklady. Zdá se mi, eh, eh, že mm, já bych ráda, aby ten první pilíř, eh, kterého se týká toto zjednodušení, tak aby to e, e, zjednodušení neznamenalo, že bychom e, přestali specificky zacházet s různými sektory. Zde často příslušné orgány tedy překročují své kompetence v tom, jak zachází se, s svazy nebo organizacemi producentů. A pokud jde o druhý pilíř, se musíme respektovat. Zde je třeba zracionalizovat nároky na, vyhod- na hodnocení a bezpečnost jistotu a je třeba zjednodušovat programy rozvoje venkova tak, aby byly proveditelné.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 Eh, já bych eh, eh, byl rád, aby se zjednodušení a vyjasnění tedy dotklo, dotklo co největšího počtu farmářů. Máme tady velice úzko vyjádření CMSI a dostáváme se tímto do velkého konfliktu s ochranou různých habitatů a území. Eh, zemědělci potřebují, aby bylo jasné, co je co, eh, protože pamatujme, že eh, základní myšlenkou společné zemědělské politiky bylo podpořit zemědělce na všech druzích půdy a pozemků. A já myslím, že to se neděje a musím říci, že eh, toto není náhoda, poněvadž ty peníze de facto eh, jdou do kapes velkých a bohatých farmářů. Rád bych, kdybyste mě dokázal, že to tak není. Paní poslankyně Skopkato. Děkuji vám, pane komisaři, že jste se k nám dostavil. Děkuji za vaši otevřenost i co se týče konzultací. Najdete mě tady na vaší levé straně a také oceňuji to, že si uvědomujete, že my tady jsme v blízkém kontaktu s opravdovými lidmi z odvětví. Ta otázka zemědělství může být i chápaná jako určitý útok na určitá opatření v rámci greeningu. My jsme něco podobného zaznamenali, i když docházelo ke stahování určitého balíčku o životním prostředí. Tady jsou určité výjimky, určité mezery, co se týče uznávání určitých procent zemědělských ploch a to může představovat nedostatky. My souhlasíme s tím, že je třeba opravdu prosazovat ta opatření ve prospěch screeningu, že to může být přínosné pro zemědělce i pro ostatně zdraví našeho prostředí. Já se přikláním k té snaze zjednodušovat, redukovat komplexnost, ale nesmíme ztrácet ze zřetele také tu otázku environmentální. Děkuji. Děkuji, pan posel Smith. Thank you, President. Uh, Commissioner Morning. Uh... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, těší mě, že jste opět mezi námi a přikláním se také k této vaší prioritě, k otázce zjednodušování. Ale samozřejmě asi tady ohledně SZP nebudeme politicky všichni zhodní, protože tady eh, se také někteří členové zapojili do jednání té společné zemědělské politiky a myslím si, že bude nutné i se podívat na tu střednědobou revizi. Je to komplexní téma, ale co se může rychleji vyřešit? Eh, článek 99 z regionálního nařízení <clears throat> eh, Tady se stanovuje nějaká hodnota 5%, ale pak je tu další článek, kde se hovoří o nějaké 3% hodnotě z celkového počtu případů porušování a já nevím, jaký je tu tady záměr takže bych byl rád, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit. A pak ještě, co se týče časového harmonogramu, toho, jak to předkládáte vy do konce tohoto roku, tak doufám, že se vám to podaří. Počkáme ještě na tu střednědobou revizi, ale co se týče budoucnosti SZP, myslím si, že opravdu to budeme muset znovu vše projednávat, protože asi další takovou komplexní politiku už bychom nepřežili. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Myslím si, že je velice důležité zjednodušovat EZP. Nicméně nejdůležitější úplně je zajistit, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné a ziskové. A uvedu jeden případ. Ehm, mlékárenská výroba v baltských zemích zažívá velké ztráty již po dlouhé měsíce a ta stávající situace je taková, že mlékaři nevědí, co očekávat od zítřka. Opět znovu musí prokazovat, že jsou výjimeční a že je třeba je podporovat. A nemyslíte si, že by v té stávající reformě společné zemědělské politice měla být možnost vyplácet kompenzace mladým zemědělcům, malým zemědělcům, ale také reagovat na změny na trhu, tak aby lidé věděli, aby si byli jistí, že pokud je něco postihne, takže obdrží podporu. Děkuji. Posao Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, povjereniče, dobrodošli. Posljednji put kad smo razgovarali... Děkuji. Pane komisaři, vítejte mezi námi. Když jsme s vámi hovořili poprvé na slyšení, tak jsem se vás zeptala, jaký je, jaká je situace programu pro eh, venkovský rozvoj v Chorvatsku, protože Chorvatsko je jednou z těch mála zemí, kde je, velký, kde je velké spoždění. A, v té zprávě o naší zemi bylo několik stovek připomínek, takže dnes máte už nějaké jiné zprávy o vývoji naší země. Je to lepší? A další otázka. Mladí zemědělci z mé země mne požádali, abych se zeptala na následující ostatní organizace. Eh, vás již i kontaktovala. Jedná se o to, že je třeba změnit nařízení, kterým se regulují přímé platby. My jsme zaznamenali, že má země ještě nevyčerpala ty základní platby. To je ta otázka plochy v případě mladých zemědělců. Nicméně my si myslíme, že vzhledem k tomu, že obdrželi i národní příspěvky, tak by měli být vykompenzováni na základě výjimky. Víte něco o tom? Děkuji. Děkuji, pane egy konkrét ügyre hívnám fel a figyelmet. Děkuji. Já bych vás chtěl upozornit na jeden konkrétní případ, pane komisaři. Sice jde o e, zákaz e, e, pěstování rostlin, které nejsou domácími rostlinami eh, v eh, našich podmínkách. Eh, já si myslím, že čistší řešení by bylo, abychom se prostě řídili vypracovaným seznamem. Paní McInnes, my si vážíme toho, co se tady snažíte dosáhnout a také usilujeme o stejné výsledky. Eh, myslím, že tady máme studii, která se týká eh, eh, plotu rodné půdy a silnici. To, kde byste mohl nějak vyřešit. Druhá věc, potom vhodnost půd, to není otázka jenom u nás, ale vůbec všude v Evropě není přesně jasné, jaká je definice takovéto vhodné půdy, tedy půdy, která má právo na dotace. Čili vyjasní toto. Dále, jak zjednodušení může omezit strach a obavy v členských zemích, nejenom tedy v rozpočtovém výboru tady a také výboru pro kontrolu rozpočtu. Protože Eh, pokud členské země eh, usilují o flexibilitu, eh, mají potíže, mají obavy z toho, že z toho potom budou potíže s auditory. A dále to, že jste odložil termín, tak toho si velice vážím a myslím, že všeobecně by to měli farmáři vítat. A myslím si, že při dalších přeskumech greeningu Eh, to eh, situace se bude zlepšovat. Děkuji, pan poslanec Kaputo. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu komisaři, eh, že se snaží o téma zjednodušování a že se snaží tedy o stejnou věc jako Evropský parlament. Zde to eh, vidíme pozitivně, i když kolegové zde hovoří o problémech s tím eh, spojených eh, a samozřejmě, ale to všechno proběhlo na základě stávajícího právního základu, jak řekl pan De Castro. Dovolte pár specifických aspektů, které by mohly zjednodušit život zemědělců, především eh, vytvoření eh, jednotného režimu pro hospodářství a mm, tedy je třeba zjednodušit toto pro e, e, zemědělce a zjednodušit tímto i kontroly. To znamená vytvořit jednotný deklarační systém, který se bude týkat všech hospodářství, to znamená, aby všechna hospodářství mohla tedy uh, Ehm, mm, tedy mm, pouze tedy jediným způsobem, jedním způsobem žádat o veškeré možné typy těch pomocí, těch dotací. To byl jednotný režim. Od poslanky Kaniente a poté eh, bude odpovídat pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já vám děkuji za to, co děláte pro zjednodušení. Eh, to také naši farmáři očekávají. Eh, Lotyšští farmáři eh, by si přáli zjednodušení v několika oblastech. Například ta definice aktivního farmáře je příliš komplikovaná a neumožňuje nás Eh, neúžně nám eh, ostřihnout od přímých plateb eh, takzvané spící farmáře. Pokud se týče ekologických plateb, tady by se měla více uplatňovat subsidiarita, protože my máme v Lotyšsku amelioční kanály, tam stanovenou maximální šířku Eh, která je historicky dána. Všem toto by se mělo eh, regulovat na, členské, eh, na úrovni členského státu. Pokud se týče ovoce a zeleniny, tak environmentální programy a reporting a vyhodnocování, to všechno je strašně složité až k nesrozumitelnosti. To skutečně zabraňuje ve vytváření svazů producentů. Čili toto jsou některé z problémů, na které vás chceme upozornit. Děkuji vám. Prosím, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo. Pane Andrew, mladí zemědělci, co se týče zahajování aktivity, ona to byla otázka také která tu zazněla v rámci vašich příspěvků. Ostatně já doufám, že se mi podaří to zpracovat více dopodrobna, i co se týče samotného toho výkladu. Ona je to otázka spíše členských států, jak vykládají pravidla, ty pokyny, eh, které obdrželi eh, z našeho oddělení, ale já se na to ještě podívám. Pak to byla ta konkrétní otázka, případ Francie, ty oblasti, eh, konkrétně tímto postižené, takže byla to poměrně složitá eh, situace a ještě tedy se k tomu budeme muset vrátit. Paní Garcia, ta ten proces zjednodušování, to není nějaká reforma SZP na rok 2015. Nemělo by se na to nahlížet takto. Je to spíše o tom, jak implementovat reformu, která byla právě dokončena a začít s tím nyní v roce 2015. Takže jsou tu jasné záležitosti, které je třeba provést. Pokusili jsme se zjednodušit tady tu byrokratickou zátěž a doufám, že se nám podaří v tomto dosáhnout pokroku. Co se týče těch producentských organizací, tady i nadále tady povzbuzujeme k vytváření dalších hospodářství. Máme tu nějaké dodatečné prostředky ještě včera jsme o tom hovořili, o těch určitých eh, pobídkách pro nové mladé zemědělce, eh, také o otázkách restrukturalizace mlékárenství a podobně. To znamená, komise a ostatně Evropská investiční banka spolupracují na tom, abychom podpořili to eh, zahajování aktivit takovýchto mladých zemědělců a podpořili další. Co se týče uchování habitatu a ochrana ptáků, vy víte, kolego, že eh, toto téma je mi blízké, že se tomu věnuji nějakou dobu i v Irsku. Ano, určitě je to závažný problém ve vaší oblasti a ostatně i členské státy předkládají informace komisi. Měli jsme 12 případů, 9 případů už bylo vyřešeno. A pak je to otázka definice aktivního zemědělce. Tady jsme měli zase žádost ze strany členských států, abychom implementovali vhodné politiky, abychom podpořili mladé zemědělce, abychom učinili něco, co pomůže těm malým, mladým a malým zemědělcům. To určitě to není něco, co bychom prostě dali nějak stranou a zapomněli na to. A já si to opravdu dobře pamatuju. Velice dobrou paměť mám. Ano. Jedna procedurální připomínka. Já jsem ale nepoložil tuto otázku. Já souhlasím s tou otázkou, ale pane Eh, Gane, myslím, že my s tím nemáme nic společného, ale přesto jsme přátelé. Paní do tato politika rozhodně není útokem na greening, je to o tom, jak můžeme opravdu implementovat i ta environmentální opatření, která byla dohodnuta, a to takovým způsobem, který bude schůdný, proveditelný, aby se tedy splnily i ty environmentální cíle. A pak otázka proporcionality, co se týče sankcí, ano, to jste také a, zmínila, já s tím souhlasím a doufám, že se nám podaří eh, ohledně té proporcionality tady přinést nějaká opravdu reálná řešení. A ostatně i samotné řízení společné zemědělské politiky představuje vlastně vynakládat peníze daňových poplatníků, proto tedy jsme vůči ním tak nějak zodpovědní, povinování a je třeba ochraňovat tyto veřejné prostředky. Ano, je to komplexní téma, ale je třeba postupovat zodpovědně. Pak k tomu eh, tématu Chorvatska ten venkovský rozvojový plán byl schválen minulý týden a potvrzovací dopis bude zaslán příslušným chorvatským orgánům příští týden, takže to je rozhodně dobrá zpráva pro vás. Otázka příjmu v baltských státech, to je jedna z těch obav. Já jsem minulý týden navštívil Finsko, Setkal jsem se i s ministry baltských zemí neformálně na Radě pro zemědělství a zejména mlékárenské odvětví. Ano, já vím, že to je součást toho podstatného problému vás. My se snažíme tedy tomuto věnovat, přinést určitá opatření. Zatím ještě asi příliš brzo, ale já vím, že vaši zemědělci trpí a doufám, že se nám podaří v nadcházejících měsících na toto téma znovu podívat a že něco opravdu změníme. Co se týče tady maďarského kolegy, ten zákaz eh, cizích rostlin. Ano, tomu se také budeme věnovat. A pak paní McGuinness a ta otázka způsobilosti eh, plochy a půdy. Tady máme zase určitý návrh, který mohou předkládat členské státy příslušnému oddělení ohledně tedy té způsobilosti půdy a doufám, že to je povzbudí k tomu, abychom tu měli stále velký počet lidí, kteří budou z tohoto mít přínos. Pak otázky rozpočtu, tedy jsou uh, eh, účetní dvůr, uh, a myslím si, že eh, ředitelství pro rozpočet se tomu budou věnovat dnes. Máme dnes odpoledne, eh, jsou do toho zapojeni i vaši kolegové z výboru Ekon. A je to otázka tedy vytvoření jednotného auditu. Uvidíme tedy, jaký potenciál tento konkrétní návrh může mít. Ano, probíhají audity, jsou tu stížnosti na to, jak se vynakládají eh, prostředky daňových poplatníků. A v podstatě i v rámci té otázky zjednodušování je důležité si jednotně vykládat všechna pravidla a dosáhnout koncenzu, abychom tedy eh, dosáhli všech cílů, včetně greeningu. Pak eh, kolega tady hovořil o, té, o tom jednotném formuláři, jednotném prohlášení to by byl rozhodně dobrý výsledek. Můžeme se na to podívat, podíváme se, jaký potenciál tu může mít snižování papírování a možná i vytvoření jednotného portálu, kde by se předkládaly všechny žádosti, ať by to tedy bylo online, nebo by to byl jediný formulář, to um, přijímám Ehm, pozitivně. Možná to nebude jednoduché, ale rozhodně e, asi se všichni zhodneme, že stojí za to se snažit snižovat papírování. Pak další dotaz, e, definice, e, to je zase na členských státech, definice aktivního zemědělce. Takže vaše eh, lotyšské orgány tady mají míru flexibility, pokud si přejí tedy toto rozšířit nebo zase zredukovat. Ta harmonizace pravidel ehm, je na členských státech i ohledně těch eh, zacílených ekologických oblastí. To je otázka řádného zadefinování. Můžeme se na to podívat v tom prvním roce přeskumu v roce 2016 a doufáme, že tady to naše příslušné oddělení, které má pomáhat členským státům, bude na pomocné Většinou nějakých 90% eh, záležitostí se vyřeší, ale pak je tu pořád ještě nějakých těch 10%, eh, které tedy se musí ještě nějak dovyřešit. vyřešit. A pak otázka ovoce zeleniny, to zase bude tvořit součást našeho pracovního programu na rok 2016. Děkuji za odpovědi na kolej. Děkuji vám za odpovědi na tato kolo otázek a pustíme se do dalších příspěvků poslanců. Pan poslanec Lason. Oui, merci, président. J'ai une petite question. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou otázku. Pokud jsem dobře pochopila pana Hogana, tak sankce miliardy euro eh, vůči Francii by měla být zrušena. Můžete mi to potvrdit? Víte, Eh, zemědělci ve Francii mají velký, větší a větší problémy kvůli krizi v roce 2013, potom konec kvót na mléko, potom i eh, výrobci vepřového jsou postiženi nekalou soutěží ze strany jiných států, ale po, je to i kvůli eh, ruskému embargu a i bioprodukce nedostává slíbenou pomoc. Takže jsou to sektory, které jsou v krizi a hm, kolik tedy ještě ztratí naši zemědělci francouzská mm, vláda je nucena odblokovat různé fondy, aby pomohla v těchto krizových situacích. Například i eh, víte, že eh, zemědělci eh, skutečně jsou velice frustrováni těmi důsledky CZP, kontrolami, těmi dlouhými procedurami a nemají vůbec možnosti si zaměstnat, najmout si administrativní personál na to a eh, i tedy víte, že závisí hodně na těch různých dotacích eh, a mm, zde jsou tedy eh, průtahy. A já se ptám, jak to bude s těmi mladými zemědělci a především mám na mysli ty z kraje Ardeše. Monsieur le commissaire, Pane komisaři, vy říkáte, ano, zjednodušení, ale já jsem to vůbec nepochopil, když co jste, z toho, co jste řekl dnes, ráno nechápu vůbec nic takže tady je velký rozpor mezi tím, co říkáte, a mezi tím, co je na papíře. A vy nereagujete vůbec na obavy zemědělců. E, tři významné body tedy pro nás. Za prvé, SZP, toto téma bude otevřeno za měsíc, ale já, jak jsem se sešel se zemědělci u nás, tak oni mi přiznali, že dnes nemají vůbec žádnou možnost eh, konkrétně spolehlivě vědět, jaká opatření se týkají greeningu. A dále připomínám, že dotace mladým zemědělcům, tak ty nebyly vůbec odblokovány zatím, což je problematické v terénu pro ně. Dále nakonec E, i ty e, prémie, tedy ty dávky, ano, e, takže tam budou velké skluzy, protože zatím ještě ani nebyly vyplaceny ty dávky z titulu roku 2014. Takže zhruba řečeno, pane komisaři, vy nejste 100 aplikovat vůbec, naopak věci komplikujete. Dnes je třeba, aby skutečně, abychom již měli konečně společnou jasnou politiku až do roku 2020. Pani poseł Dżufil. Pani poslankyně Dżufil. Dżufil. Pani poslankyně Dżufil. Next, pan poseł Bové. Pan poslanec Bové. Monsieur le commissaire. Komisaři, děkuji, že jste přišel se nás vyslechnout. No, já tady nebudu útočit na komisi, ale na členské státy dnes situace SZP eh, v podstatě to je odpovědnost všech států, které odmítly mít společnou zemědělskou politiku a každý stát chtěl mít eh, vlastní politiku, tak jak si přál on. A takže mm, mm, to je situace, kterou vůbec eh, si nebylo možné představit. A kdybychom měli společné nástroje, tak, bychom to tak, tak by to tak nebylo. Za druhé, greening, tak jak se aplikuje ten vůbec nepodporuje to, aby zemědělci byli ekologičtější. Naopak, naopak, v podstatě eh, to zhoršuje stav životního prostředí. Dále je třeba teď hovořit o nové reformě a skutečně eh, eh, při, přijít, jít cestou těch, toho kaplingu a ne tedy podpory na hektar, protože jinak je zde riziko, že E, tato e, politika bude zamítnuta členskými státy, takže bych chtěl vědět, jak je to s perspektivou tohoto režimu. Děkuji, paní Aguilera. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, i vám. Chtěla jsem naléhat na to, že ta zpráva, kterou nám předložila komise na zasedání tohoto výboru je tedy to, že máme model SZP podle každé země. To znamená, jsou tu odlišné modely a souhlasím s tím, co říká pan Bové. V tomto případě ta vina, pokud je třeba tedy někoho vinit, je na státech, co se týče aplikace té flexibility. A mám tu tři věci, které mne konkrétně znepokojují. Pane komisaři, Mne znepokuje to narušení vnitřního trhu, ke kterému dochází i díky přímým platbám v oblasti ovoce a zeleniny, které jsou podporovány těmi přímými platbami v některých zemích a v jiných ne. A to může narušovat tedy vnitřní trh. Pak u nás eh, jsou problematické i ty koeficienty u chovu dobytka také to vede právě k problémům s aplikací těch koeficientů. Já tady souhlasím s tou eh, flexibilitou, ale souhlasím s tím, co říkal pan de Castro. Pokud nezměníme ta, ta základní pravidla, tak to bude opravdu zásadní problém. Paní poslankyně Šarvě, hmm. děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste hovořil o eh, praktické podobě eh, reformy. Tím se zabýváme stejně jako greeningem. A teď máme eh, problém s tím, že mnozí poslanci podali návrhy, farmáři nevědí, odkud ty peníze mají přijít. Zároveň s tím tady máme podobnou situaci jako u Natury 2 tisíce. Eh, samozřejmě eh, rostliny a užívání pozemku se vyvíjí a všechno se komplikuje. Čili my tady máme eh, skutečně co si, v čem se už nevyzná vůbec nikdo. Amen. Thank you. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo aby se vrátil tady k tomu základnímu systému plateb a tady navazuji na pana Kapota a chci to trošku rozvinout. Je nutné předkládat form, formuláře každý rok, i když se nic eh, nezmění oproti roku předchozího. A abych navázal v kontextu Anglie, domníváte se, že eh, teď se blížíme k situaci, kdy budou platby vypláceny včas? Děkuji. Pan poslanec Bogovič. Chtěl bych eh, poukázat na dvě věci. Za prvé, co se týče greeningu, eh, v zemi jako je Slovensko, kde máme jenom 880 plochy polí na obyvatele, je eh, těžko akceptovat, že bychom tyto plochy neměli využívat. A zároveň tady probíhá boj v oblasti obilí a dalších ploch a právě tam eh, ty, eh, ty plochy jsou nutné. A další věc, to jsou ekologická opatření. My máme ovocnáře, kteří z hlediska ekologického dosáhli velkého pokroku a teď se na ně řítí naprosto nemožné podmínky z hlediska přístupu k ekologickým opatřením. Já v této souvislosti podám písemnou otázku Eh, poněvadž eh, zajímá mě, kdo to eh, takto nadměrně zpřísnili, Je komise nebo členská země? Také bych si přál, aby tady byl reálnější duch. Pan poslanec Donano a poté bude čas na odpovědi pana komisaře. Tak pan poslanec Donano. Oui, merci, monsieur le commissaire. Je, je vous... Děkuji, pane komisaři. Já jsem vám napsal Eh, protože eh, jsem se setkala se producenty mého eh, obvodu a skutečně ti jsou velice zneklidněni těmi skluzy. Vy jste částečně odpověděl na tento problém a to je, že to bude odsunuto na 15. červen, ale Eh, teď jde přece o to, eh, tedy hm, eh, tady jde o to hm, opatření pro mladé zemědělce. To je velice důležité, především v těch hm, horských oblastech a znevýhodněných oblastech. Oni potřebují čerpat z tohoto opatření, aby mohli nadále podnikat. Oni mi připomněli velice správně, že 95 mladých, kteří se tam etaplovali díky tomu opatření, tak mohli eh, mm, podnikat eh, i deset let poté, tak by bylo škoda, aby toto opatření skončilo, eh, to by byla škoda pro naše území a pro naše zemědělce. Děkuji, pane komisaři. Děkuji a pane komisaři, máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych řekl, že není tady Eh, není tady eh, žádná, eh, žádný úmysl zrušit tu milinovou pokutu, to bylo dohodnuto ve Francii, to bylo dohodnuto v dohodovacím řízení. Pan Mazu, ne, nechceme v žádném případě zrušit pokutu uvolenou na Francii milion eur. My jsme, my jsme se o tom dlouho, dlouho bavili na eh, dohodovacím tak, pokud se týče vepřového masa komodit, já tady eh, jsem eh, slyšel eh, mnoho soukromých případů právě z oblasti chovatelů vepřů a myslím si, že v souvislosti s dalšími komoditami nevidím, že by mlékařský průmysl byl v nějakém vysloveném vysoké krizi. E, my tedy poté, co byly zrušeny mléčné kvóty, e, tak e, je ten trh velice oživil, zejména tady na východě. Máme tady skutečně růst produkci o 5,5% v roce 2014. Pokud se týče mladých farmářů, tak ti mají v EU skvělou budoucnost. Eh, to mohou být tedy opatření Evropské investiční banky, takzvané soft loans a tak dále. Eh, skutečně eh, by bylo dobré, kdybyste se snažili vysvětlit vašim farmářům, že toto je pro ně dobré, že to skutečně budou mít prostor pro investice. A ty platby které eh, dostávají jako přímé platby, kromě těch soft loanů, soft loans, eh, tak to bude skutečně nový zdroj příležitosti pro mladé farmáře. Eh, my se nyní zaměřujeme na to ekozemědělství a tady se budeme snažit toto zreformovat a hm, opravdu se na to těšíme s paní Hojzling. Paní Ferrano, členské země a greening, Eh, vy jste sám tedy eh, by mohl podat návrhy o tom, jak eh, naplňovat greening. A musím říct, že tento parlament a také, také rada schválila nová opatření od příštího roku. My skutečně to by mělo přispět ke stabilitě, poněvadž nechceme, aby se zemědělská politika měnila každý rok a aby byl na trhu neustále zmatek. Čili my máme společnou odpovědnost za ochranu eh, prostředků eh, daňových poplatníků a podporu pamlánského sektoru. Eh, pokud se týče dobrovolné, navázané nebo návazné podpory v členských zemích, pro eh, ta odvětví, kde jsou větší potíže. To skutečně členské země mohou podle svého uvážení čas od času provádět. Je to potřebná flexibilita pro členské země a očekáváme, že se takto bude eh, budou implementovat opatření eh, tam, kde je nyní nějaká nouze nebo nějaký velký, velký tlak. paní Gerera opět eh, flexibilita pro členské země. Eh, oni členské země mají eh, značnou autonomii, pokud se týče dodatečné podpory. Ano, my tady máme tady platby, můžeme se přesouvnat tedy uvnitř členské země mezi regiony a to skutečně je Eh, v rozhodnutí členských zemí a v rozhodnutích eh, regionů. Ano, jsou tady určité, určité obavy, že by to nemuselo fungovat a my to sledujeme, my jsme si toho vědomi. A eh, možná, že byste mě mohla předložit tu něco k té implementaci koeficientů. Já jsem zcela nepochopil, jak to ve vaší členské země funguje a rád bych se o tom dozvěděl více. Samozřejmě vždycky tady eh, byla a je konflikt eh, mezi eh, větší produkcí a životním prostředím. Já si myslím, že toto jsou dva aspekty téhož problému, že to musí jít ruku v ruce. Jestliže chceme chránit úrodnost půdy, přírodní zdroje, tak musíme se k tomu stavět dlouhodobě, jinak to na to doplatí právě farmáři. Čili my jsme měli už debaty a budeme mít další debaty o tom, jak bude vypadat eh, budoucnost zemědělství. A já jsem otevřený takovýmto, eh, takovýmto eh, debatám kdykoliv před přeskumem v roce 2016. Pokud se týče tedy přístup eh, na základě rizik. To je teďka velmi módný přístup. Eh, my musíme chránit prostředky daňových poplatníků a samozřejmě eh, bylo by dobré, kdyby fungovaly řádné audity a každoroční kontroly, ale otázka je, jak skutečně můžeme omezit Eh, papírování, možná, že právě počítače by nám mohly pomoci. A mm, také vlastně by se tím mohla vyřešit ta otázka těch, toho každoročního vyplňování, ale popravdě řečeno, já momentálně nemám žádné řešení po ruce. Eh, to eh, řešení ve Velké Británii, tam skutečně ty IT systémy nabrali obrovské spoždění a byly s tím velké potíže. Tak e, dále ovocnáctví a zelinářství. To je skutečně e, problematická oblast vzhledem ke složitosti pravidel. E, já bych ocenil, kdybyste mě mohl dát určité podrobnosti, abychom se na to mohli podívat. Snad to tedy vyřešíme do roku 2016. Pan Dano říká, že máme potíže Eh, při dosahování eh, řešení s francouzskými eh, úřady, poněvadž ve Francii se změnil systém, také regionální systémy přišly se spoustou nových nápadů a novo, nová legislativa, která byla implementována v roce 2013, tak to se promítla dále. Nicméně Eh, my už máme závěry eh, o tom, jak je vhodné směrovat podporu eh, já nevím, třeba do, pro znevýhodněné farmáře v horských oblasti a tak. A také v souvislosti této je také řeč o podpoře pro mladé farmáře. Není přijatelné to, že těch mladých farmářů je pouze 7%, čili proto Tady přicházíme s novými pobídkami pro mladé farmáře, kteří jsou vysoce kvalifikováni, aby tedy e, mohli dostat e, dlouhodobé půjčky, nejenom tedy na pracovní kapitál, ale prostě ty dlouhodobé půjčky, aby se mohli e, etablovat. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Paní poslankyně Dodds. Yes, uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, samozřejmě, že jste vítán a musím říct, že i tato rozprava je z naší strany vítána a váš závazek k té provádějící e, simplifikaci. To také vítáme ve prospěch zemědělců. Za poslední týdny v severním Irsku jsem provedla několik setkání na téma implementace SZP, a zúčastnilo se jí dost zemědělců, takže dnes vám mohu s naprostou důvěrou říci, že farmáře znepokuje byrokracie, sankce, nedostatek jasnosti a taková obecná frustrace, že je to nutí vyplňovat formuláře spíše než produkovat kvalitní výrobky potravinářské a ochraňovat životní prostředky. A pak v Ulsteru Eh, s odboráři jsem se setkala v pátek a hovořila jsem s nimi také o otázkách komplexnosti systému, o tom, jaký to má dopad na Severní Irsko, na mnohé producenty, který se musí uchylovat nějakým paušálním platbám. A pak otázka způsobilosti plochy půdy za takových zvláštních eh, drakonických systémů. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaře, já osobně vám velice eh, důvěřuji ve vašem úsilí o zjednodušení, ale poněvadž já jsem eh, taky selka, tak musím říct, že za těch 34 eh, let vnímám, že ta agrární reforma je vysoce byrokratická. Teď už máte na stole návrhy, doufám, že projdete poměrně rychle a e, doufáme, že v červenci, tedy po e, červnových závěrech rady, budeme moci konečně přistoupit e, k jednání. Mám tady dvě věci. Zajímalo mě, jak se spolupracuje při vyhodnocování oblasti FFH mezi DG Agri a DG Envy. Dále tady definice Eh, co to je ta orná půda a ne tady máme rozhodnutí soudního dvora, který vzuzuje obavy. Také musím říci, že greening eh, je u, eh, tedy v obci farmářské velice pozitivně vnímán ale eh, měli bychom to spojit eh, s eh, ročními platbami, ať tady nemusíme, ať tady nepracujeme dvakrát. Paní poslankyně Ajuso. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit přímo o EZP, ale budu hovořit o zdraví rostlin. Asi víte, pane komisaři, že máme závažné problémy s bakterii Xylella fastidiosa, která postihuje Itálii, ale také eh, určité oblasti v mé zemi. Tyto patologie eh, se k nám dostaly díky importu, jak ostatně prokázala EFSA. A otázkou, kterou kladu, přistoupíte k opravdu efektivním opatření a zejména jednou provždy učiníte ze zdravě rostlin a zvířat eh, Eh, vytvoříte pro tyto opravdový seznam eh, těch prvků, které by se k nám neměly dostávat. Víte, že na jihu Evropy šíření takovýchto Eh, nemocí a pohrom je čím dál častější a jsme čím dál více omezování, co se týče používání fitosanitárních produktů, takže je tu opravdová potřeba mít pozitivní seznam pro eh, dovoz. Děkuji. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Já mám dojem v určitých okamžicích, že eh, jsem jako eh, plátek šunky v sandviči, tedy mezi komisí, která nám vysvětlí určité věci a mezi vládami, které nám vysvětlují jiné věci. A teď pokud jde o zjednodušování a aplikace předpisů, zde mám takový návrh, to znamená na internet, dejme ty hlavní body, jak je vykládat, jak to vykládají různé státy a společně možná eh, budeme moci tedy eh, udělit potom cenu za komplikace některým státům a naopak jiným za to, že to dobře zjednodušili. Je třeba, abychom si nejprve udělali takovou představu, co se děje v různých státech. Již jsme tady slyšeli hodně věcí, dovolte, abych zmínil otázku způsobilosti čerpání na půdu. Já jsem vašemu předchůdci položil otázku, abychom si objasnili otázku zalesněných pozemků na jihu Francii především. A zde jak je to se základním opatřením, základním nařízením, pardon. Dnes v podstatě tam je nemožné eh, využívat určité pozemky kvůli tomuto předpisu a tady potřebujeme, aby to, co řekla komise, tak aby bylo zachováno, protože jinak se to nevyřeší. Pan posel Belder. Pan poslanec Belder. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane komisaři, Eh, certifikace a Green greening. Eh, pokud máte ekvivalentní certifikát schválený v jedné členské zemi, eh, řekněme pro ve Francii, potom by také členské země jiné měly být schopny dát k dispozici tentýž certifikát svým farmářům. Je proto nějaký postup? Pan Uh, Eh, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, já doufám, že návrhy na zjednodušení společné zemědělské politiky eh, projdou jak v parlamentu, tak v radě velice rychle a že to pocítí zemědělci ještě letos. Ale chtěl bych se vás zeptat něco jiného. Podle Eurostatu polští farmáři v roce 2014 eh, přišli zhruba o 6% svých příjmů. A ve velké míře eh, je to výsledek ruského embarga. Eh, chtěl bych se zeptat, protože v roce 2015 máme v rámci SZP krizovou rezervu, zda pan komisař ji chce využít, poněvadž víme, že sankce potrvají eh, pravděpodobně eh, po celý rok 2015. Děkuji vám. Děkuji. Paní poslankyně Házekamp. Já, eh, Děkuji vám. Chtěl bych, chtěl bych poděkovat panu komisaři za to, že k nám dnes zavítal současná zemědělská politika eh, vede k tomu, že v, zemí, v Nizozemí končí denně sedm farem. Změny v produkci eh, to eh, je to postihuje tedy malé farmáře, ale nejenom je. co e, vlastně e, e, k čemu vedla společná zemědělská politika. Bychom měli mít tedy efektivnější legislativu, která se týká chovu zvířat. Mohl, mohl byste, mohla byste, mohl byste přijít s legislativou, která se postará o blahobyt zvířat, zejména králíků? Pan poslanec já. Děkuji, pane komisaři. Já se velice Eh, raduje z toho, že zjednodušení je vaším hlavním zájmem. Realita eh, tedy eh, přizpůsobování se zemědělské politice vede k změnám podniku, pozemku a tak dále. Já jsem rád, že jste tu reformu odložil o jeden měsíc, to je dobré pro implementaci, také třeba u nás ten software, který se týká screeningu, eh, taky potřebujeme víc času. A já bych velice rád, kdybychom harmonizovali výklad reformy. Mám eh, dvě otázky. Eh, je odklad sankcí pro screening možné odložení až na rok 2016, ano nebo ne? Eh, už to, že žádosti se mohou podávat o měsíc díl, eh, to už pomáhá. A pak otázka mléko a ovoce do škol. Jste ochoten eh, přistoupit k debirokratizaci? Děti by měly pít více mléka, ale ne více papírovat. Pan posel Katý. Pan poslanec Katý. Thank you, Chairman, and my apologies to the committee. Děkuji, já se omlouvám eh, za spoždění, já jsem právě dorazil z Jirska. Já jsem diskutoval v předchozích týdnech s farmáři a pořád se opakuje stejné téma. Jsou frustrováni, já myslím, že asi to víte. A to, že kontroloři přijedou na, do hospodářství a s cílem tedy provést inspekci, kontrolu, pokud jde třeba o zdraví zvířat a tak dále, tedy kontrola v terénu a když tam ten kontrolor je, tak on řekne něco jako já jsem tady a také i se podívám, jaké to se, se způsobilostí eh, čerpat na eh, pozemky na půdu a mm, takže to je frustrující pro zemědělce a oni mají v podstatě mm, představu, že mm, není že tady nemají žádnou volbu a že prostě tam budou muset strpět eh, ty dlouhé kontroly. A to vůbec není v duchu zjednodušení. A já myslím, že by mělo být eh, zakázáno provádět ty eh, kontroly bez nějakého oznámení předem. Samozřejmě ty kontroly v terénu třeba se mohou týkat eh, kontroly zdraví zvířat a tak dále, ale eh, ne tam na místě provést i ty jiné kontroly, o kterých by farmáři měli vědět předem. Pan poslanec Glazos. Kapitě proedra, kapitě συνάδελφοι, ze se ξεχάσω την πρώτη παρουσία Vážení kolegové, nikdy nezapomenu na to, když jsem se poprvé dostavil sem když eh, jste se vy dostavil poprvé sem do výboru, tehdy jste hovořil o jednom velice důležitém tématu. Pokud budeme pokračovat eh, s takovouto situací, tak eh, naši zemědělci s velice obtížnou, um, s, velice, s velkým problémem. Mám tady na mysli ty zprostředkovatele a také mám na mysli ta nejrůznější zemědělská združení, protože ekonomika, která je napojena na zemědělství, to je často ta nejhlavnější um, ekonom, nejdůležitější ekonomická oblast některých zemí. Vidíme to například v Řecku. V Řecku máme tisícovky druhů rostlin, které prostě neexistují v jiných zemích, určité druhy šafránu nebo jiné další bylinky, které prostě najdete jenom v Řecku a to je třeba brát v potaz, anebo náš řecký syr feta, tato záležitost také nebyla vyřešena. A stejně tak otázka olivového oleje. Děkuji. Pan posel Agni, bardzo proszę. Děkuji, panu poslanci Agni. Pane poslance, pan poslanec eh, eh, eh, vždycky, když hovoří, tak vždycky hovoří příliš dlouho. Bylo by možné vypínat mu mikrofon. Bez komentáře. No. Tak to je bez komentáře. paní poslankyně Drahý. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel si vyslechnout tady naše názory. Já, kromě toho, že jsem poslankyně, tak jsem taky zemědělkyně. A jako mnoho francouzských a evropských zemědělců musím řešit problémy s realizací společné, nové společné zemědělské politiky. A e, já myslím, že u nás i v jiných e, zemích to je velký problém. A především jde o ten převod těch e, práv z titulu jednotných pladeb a převést to, převést to tedy do toho režimu nových, tedy základních pladeb. A tady je problém s, to, s tím převodem těchto typů pladeb to vytváří velké prodlevy, velký problém, jak tedy potom převést eh, ty pozemky z jednoho hospodářství do druhého hospodářství. Děkuji. Děkuji, já mám jedno pytanie, pane komisářu. Děkuji, pane komisaři, mám jednu otázku. Je možné eh, v komisi DG Agri vytvořit eh, Eh, takové nějaké těleso, eh, které by mělo na starosti odpovědi na otázky z členských zemí, eh, zejména pokud se týče implementace, prostě otázek týkající se implementace. Tak tím jsme vyčerpali všechny diskutující a prosil bych, aby pan komisař odpověděl na otázky a přistoupil rovnou k závěrům. Děkuji, pane předsedo, a souhlasím s tím, co říkala paní Doc, že je to celá řada příkladů té nadměrné administrativní zátěže. A o tom je právě to zjednodušení. Chceme se zaměřit na to, jak konkrétně snížit tu zátěž jak u příjemců, tak i v platebních agenturách. A pak ta otázka způsobilosti je zejména na bedrech členských států, abychom zjistili tedy, jak můžeme prodloužit dále to zjišťování, zajišťování, zjednodušování. Další otázka. DGNV samozřejmě úzce spolupracuje, bylo zapojeno i do našich konzultací a Samozřejmě, že někdy nemusíme vždy úplně souhlasit, ale většinou spolupracujeme i o té, na to téma otázky výkladu určitých pojmů. A pak je tu další otázka těch onemocnění, například u olivovníků a u dalších stromů to zejména připadá pod eh, pravomoc eh, komisařky Andrikajte. A máme takový společný eh, vyšetřovací výbor, který by měl nalézt řešení pro ty konkrétní nové choroby, které mohou být potenciálním velkým nebezpečím nejenom pro Španělsko, ale další členské státy a vím, že komisařka je v tomto velice aktivní, co se týče hledání řešení a má naši velkou podporu. Pan Dantan řekl jednu významnou věc, tedy ten výklad ze strany členských států a výklad ze strany DG Agri. A myslím si, že je třeba se zaměřit na výsledky těch rozhodnutí, která se činí v rámci implementace SZP a toho, co bylo původně zamýšleno. A je třeba, aby to prováděly obě strany, to je rozhodně zapotřebí. A požádám tedy mm, naše oddělení, aby učinili příslušné kroky k něčemu podobného, to může být velice užitečné. A musím říci, že e, nejsem příliš obeznámen s tou konkrétní oblastí těch lesnatých oblastí, ale zase požádám, aby mi byly předány další informace. Pak další otázky, záležitost členských států. Pět členských států požádal o schválení a obdrželi jej. Pokud členské státy nepožádají, tak samozřejmě jenom trati. pokud nepožádají o to uznávání um, tak prostě pokud nepožádají, tak um, my nemáme ani co zvažovat. Opravdu to závisí na členských státech. Ti musí učinit ten první krok. A pan eh, Kužmo, ano, já určitě chápu tu otázku příjmu polských zemědělců. Vím, že ani ostatní zemědělci v jiných zemích v roce 2013 na tom nebyli dobře, vím, jak jsou na tom zemědělci v balských zemích, vím, že došlo k nějakým 20% eh, snížením vývozu, a pak snižování plateb, vliv eh, ruských eh, sankcí, vím, co všechno to ovlivňuje, ovoce, zeleninu, mlékárenství, i um, rok 2014 na tom byl stejně tak. Ano, máme krizovou rezervu, ale myslím si, že by nebylo férové žádat od zemědělců, aby snižovali přímé platby ve světle tedy těch problémů, které vyvstaly s ruským embargem. Proto musíme ty zdroje najít někde jinde. Nemyslím si, že eh, je dobré říkat, že já používám tu krizovou rezervu um, ale my se pokusíme nějak napravit to rozšiřování programu, zejména v té oblasti ovoce a zeleniny v Polsku. To by mohlo být dobré. Eh, do, někdy do června tam nějakých 115 eh, eh, tun jablek bylo přesunuto z toho polského trhu. Pak je tu určité i napojení na, na trh spojených, spojenými státy. To může být velice přínosné pro polské zemědělce. Paní Hazelkamp, vy hovoříte o, tom, o té pohodě zvířat. Já nevím, zda jste o tom hovořila s příslušnou komisařkou, ale uh, je tu určitá možnost pro členské státy, aby tedy uplatňovala ta příslušná opatření. Některé členské státy v tomto činí více, některé méně, ale my členským státům dodáváme míru flexibility, aby si o tom sami rozhodli, uplatnili ta opatření. Pan Jar Myslím si, že tady to nejlepší by bylo asi um, navrhnout odložení greeningu až na rok 2016, ale řekněte mi, jak lépe to učinit. Já vím, že se snažíte, nicméně my neodkládáme greening. A těším se na to vaše osobní um, navržení toho, jak provádět pravidla. Ovšem harmonizace pravidel eh, mezi členskými státy, to je důležitou součástí. Pan McCarthy, ta otázka notifikací zemědělců, tady si myslím, že toto by mělo probíhat prostřednictvím nějaké zemědělské charty, které by se zapojily členské státy. Tam by bylo obsaženo to téma notifikace, bylo by tam eh, stanovena i příslušná lhůta, kdy by to bylo třeba oznamovat a nahlašovat inspekce. Nicméně já si myslím, že by to mělo jít spíše cestou nějaké té zemědělské charty, kterou si připraví členský stát sám. Protože tady ty inspekce na vysoké úrovni, které vlastně navštíví tu vaše hospodářství, těch zase není tolik ale je to napojeno na příslušné stížnosti, na provádění auditu a je třeba vždy samozřejmě obhájit zase vynakládání veřejných prostř- s veřejnými prostředky. A, a dále ještě tady kolega z Řecka. Chtěl bych vám říci, že jsme velice proaktivní, co se týče, týče těch zeměpisných označení v jednání včetně tedy záležitosti jako síry, vína, ale také vám chci říci, že také se těšíme na spolupráci s řeckými orgány, um, co se týče další spolupráce ve věci i dalších produktů, ale musíme obdržet <clears throat> odpověď od příslušných řeckých orgánů, i třeba co se týče toho um, rurálního programu a na tu odpověď čekáme od srpna 2014. Potom můžeme pomoci řeckým zemědělcům a můžeme je podpořit i v rámci toho programu pro venkovský rozvoj. <clears throat> Paní Delahaj a otázka těch základních plateb, environmentální platby, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme na cestě eh, implementace politiky, která byla odsouhlasena a odsouhlasil i, i sbor komisařů. A v podstatě, o co se tu jedná, zase snižovat administrativní zátěž a zjednodušení, zaměřit se na příslušné definice, definice základních pladeb a podobně. Není to jednoduché, ty výklady eh, mohou být odlišné. I co se týče těch environmentálních plateb, možná bychom si o tom měli ještě popovídat. I vlastně o tom, jak se ty příslušné politiky v blízké budoucnosti budou uplatňovat. Takže, pane předsedo, máme konkrétní oddělení na DG Agri, které je k dispozici členským státům i Evropskému parlamentu, pokud si přejete mít zodpovězeny vaše otázky. A chtěl bych povzbudit kolegy, pokud tady máte i otázky problematického výkladu, tak využívejte toto naše oddělení, pokud se k vám dostanou informace od vašich voličů a podobně. A ještě říkám, pane předsedo, vím, že jste čekali na připravený dokument, aby se členové výboru na to mohli podívat. Já jsem schválně ten dokument nepřipravil, protože jsem chtěl, aby tu padly konkrétní otázky, abychom se na to podívali, abychom se snažili nalézt společně nějaké řešení. A hodlám takto pokračovat, aby tu byl ten správný postup ze zdola nahoru, směrem tedy od zemědělců až tady přes komisi a radu aby vy jste třeba teoreticky mohli vypracovat nějakou zprávu z vlastní iniciativy na nějaké téma, které se vás dotýká. No a následně, řekněme třeba v červenci, v září, až se znovu setkáme, do, se dokončí tato zpráva a přejeme si prostě, aby to probíhalo správně, aby byla přínosná tady ta naše společná expertíza, aby se taková zpráva obohatila. Hmm. A pokud i komise dojde k tomu společnému postoji, tak to bude velice eh, přínosné i pro radu. Děkuji. Zase jsme přehlás, eh, přehledli pana poslance Eka, jestli byste tady mohla velmi stručně ještě. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, eh, že jste mezi nás zavítal a děkuji, že se zasazujete o zjednodušení. Eh, protože eh, zjednodušení pravidla má své pozitivní efekty. A my skutečně potřebujeme méně byrokracie v zemědělství eh, a tak dále, ale samozřejmě tím nesmí utrpět životní prostor, biodiverzita, rostliny, zvířata. Čili on to může dopadnout pozitivně i negativně. Ale každopádně bychom si přáli lepší ochranu zvířat v zemědělství, neboť to je skutečně nezbytná věc. A já věřím, že i když to není přímo eh, vaše oblast, tak určitě můžete eh, ovlivňovat eh, své příslušné kolegy nebo svou příslušnou kolegyni a to by bylo velice dobré. A ještě stručně otázečka, poslední otázečka budete se zasazovat v příštích letech o eh, posílení ochrany zvířat v zemědělství, tedy zvířat v zemědělství, aby se s nimi zacházelo jako s živými bytostmi, ne pouze jako s materiálem. Děkuji vám. Jedna jedna uvaga. Eh, jenom jedna věc ještě. Pan Jár eh, nehovořil o likvidaci greeningu, jenom tady o tom, aby sankce za nedodržování se uplatňovaly ne letos, ale až od příštího roku. Well, I know you have all... Ano, uh, ano, pa, pan, pan eh, já, já vím určitě, že slyšel, že my nebudeme v prvních dvou letech uplatňovat sankce, takže já předpokládám, že to vítáte. Ano, a také chceme eh, prostě posílit imič těch eh, zemědělců, kteří se eh, zde budou angažovat. Tak rozuměli jsme si, že ano. Já bych velice rád odpověděl panu Ekovi v tom smyslu, že já jsem pro ekologické podmínky, které je třeba vynutovat, eh, vynucovat. Samozřejmě je možné to zjednodušovat, ale cíle zůstávají stejné a k tomu patří také ochrana biodiverzity, eh, také v souvislosti s interpretací pravidel a také eh, musím říci, že ty konzultace mezi jednotlivými úseky komise probíhají ve velice živě, tady jsme velmi aktivní. My samozřejmě chceme Eh, aby se zvířatům vedlo co nejlépe. Za posledních 20 let jsme pokročili o velký kus a já určitě eh, budu eh, tedy přát všechno nejlepší paní Andrej Hajte, aby pokračovala v tomto úsilí. Pane komisaři, my vám velice děkujeme za odpovědi. Je třeba říci, že si hodně slibujeme, hodně očekáváme od vaší otevřenosti a ochoty rozhodovat. Opravdu vkládáme velké naděje do vašich rozhodnutí. Eh, myslím, že jste to také eh, mohl vycítit zde v našem výboru, že tedy mm, ve vás vkládáme velké naděje v tom smyslu, že budete činit eh, Eh, důležitá odvážná rozhodnutí. Jde nám o to, aby ten rok 2015 byl eh, svým způsobem přelomovým, aby bylo více vysvětlení, více informací. To by opravdu pomohlo zlepšit nálady eh, v obci zemědělské a napomohlo by to porozumění. Ano abychom si tedy z toho všeho vzali poučení a lekce, aby se nemuselo trestat. Ještě jednou děkuji a e, doufáme, že budou probíhat i další debaty a že naše vztahy budou stejně dobré jako dosud. Děkujeme, pane komisaři, děkuji, e, pane řediteli, děkuji všem, e, kteří přispěli k zdářnému průběhu tohoto setkání s panem komisařem. To je všechno. Děkuji.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 Szanowni Państwo, po... Dámy a pánové, po eh, tom úseku intenzivní práce, eh, setkání s panem komisařem, eh, se vracíme k našemu bodu jednání a dostáváme se k bodu Evropský fond pro strategické investice. Jak víte, Stanovisko za náš výbor se posuje pan poslanec Albert Des a prosíme eh, pane poslance, pane poslanče o úvodu problematiky. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také kolegům a kolegyním, že mě pověřili vypracováním tohoto stanoviska. Jako výbor pro zemědělství bychom měli v zásadě podpořit Junckerův plán investic v Evropě. Víme, že celkově by mělo jít o investiční objem 315 eh, miliard eur. Já jsem eh, četl zprávu a stanovisko komise, ale bohužel se tam neříkalo vůbec nic o zemědělství. Já jsem zemědělství všude přidal a také e, stínoví zpravodajové e, mě poskytli nějaké návrhy. Hovořil jsem také se stínovým zpravodajem za e, sociální demokracii a byla mi přislíbena podpora. Eh, například eh, v pozměňovacím návrhu 2 se říká, že to eh, napomůže zejména podnikům na venkově, kde je nezbytně nutné podpořit růst a zaměstnanost, aby nedocházelo k vylidňování venkova. Dále jsem na mnoha místech hm, dal složku zejména na venkově, zejména digitální opatření, eh, digitální infrastruktura, dopravní cestu a tak dále. A mm, také eh, o řízení eh, dodatečných systémů plateb a tak dále. Já jsem všude zmínil také nejodlehlejší oblasti, Eh, poněvadž mnohé z nich jsou právě eh, zemědělské zároveň. A dále zde upozorňuji na to, že eh, tím, těmito investičními programy by se mělo dosáhnout přidané hodnoty. Zmínil jsem také, zmínil jsem také výzkum a zdůraznuju také, že je třeba Eh, vybudovat nové systémy bezběžné byrokracie. U pozměňovacího návrhu číslo 11 tady se hovořilo o tom, eh, o eh, investicích a já jsem tam opět přidal zmínku o zemědělství. Já předpokládám, že tyto změny zohledňují zájmy evropského zemědělství, venkova, eh, odlehlých a ostrovních oblastí. A já bych tedy eh, prosil, aby eh, kolegové ten návrh v této podobě podpořili, případně mohou ještě přispět změnami. A já určitě eh, tady se pokusím to zapracovat a myslím, že to stanovisko bude dobré. Děkuji. Děkuji vám, pane poslance, poslanče. A eh, teď se hlásí paní poslankyně Aguilera. Tak a kdo chce ještě, nechce přihlásit do debaty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zpráva pana Dese předpokládá, že je třeba sem zapracovat určité úsilí, protože zemědělství bylo tak nějak <clears throat> vyloučeno z Junckerova plánu, takže je třeba se pokusit o toto úsilí. Nemůže být vyloučeno. Je tu ten pádný argument, že společná zemědělská politika je politikou společenství a abychom tu měli společnou zemědělskou politiku, tak eh, to musí být součástí celého systému. A je to jedna věc, která upoutala moji pozornost a tím je to omezení, které tu je pro podniky do tisíce zaměstnanců. A pak se tu hovoří o malých a střednicích podnicích, ale tisíce zaměstnanců, to je mnoho. Myslím si, že tím limitem eh, tady, že ten je nasazený příliš vysoko. Nevím, já jsem eh, si již vyslechla mnohé v tomto ohledu, ale pokud chceme podporovat malé a střední podniky, tak bychom měli ten limit eh, dát trošku níže. Tohle vypadá jak nějaká velká stavební společnost. A pak ještě jedna věc, ty dodatečné fondy by se měly týkat projektů, s kterými se dřív nepočítalo, tedy eh, pro ty nepředvídané záležitosti a měly by mít tedy charakter eh, té dodatečnosti a jedin, jeho záměrem by mělo být jediné, tedy vytváření pracovních míst. Z toho důvodu předložím pozměňovací návrhy, doufám, že budou užitečné a ostatně jsou i eh, v v eh, souladu s tím, o čem hovoří pan Des, protože tedy zemědělská oblast byla vyloučena z toho původního Junkerova plánu. Děkuji. Posel Děkuji, pan poslanec Káty. Um, děkuji, pane předsedo, také děkuji panu zpravodaji za práci. Myslím si, že to stanovisko musí být posíleno v několika případech. Myslím si, že třeba samozřejmě uznat ehm, snižování toho významu zemědělské eh, produkce, ale i, je třeba tedy podpořit i celou tu zemědělskou dimenzi, protože pokud ten Junckerův plán má být úspěšný, tak by měl být něčím víc, než jenom něčím, co poskytuje prostředky. Je třeba zajistit, že tyto fondy budou nasměřovány nejen na ty země, které nejvíce trpěly krizi, ale také na ty regiony a v mnoha případech eh, na ty venkovské zemědělské oblasti, které neproporčně nejvíce utrpěly těmi vnucenými opatřeními. A pak ještě stanovisko tohoto výboru by mělo zdůraznit naprostý neúspěch politik úspornosti, které byly zavedeny a měli bychom tedy poukázat, že eh, je to asi špatný směr, kterým se to vše ubíralo. Dále Junckerův plán eh, stanoví, že si přeje pracovat ve prospěch komunit, společenství, takže by se toto mělo opravdu dodržet. A pak je to ještě to napojení na to soukromé investování. A to zase by mělo být podpořeno, nemůžeme nechávat stranou zemědělce, kteří žijí ve venkovských oblastech. Děkuji. Děkuji pan posl Branen. Děkuji pan poslanec Branen. Děkuji, pane předsedo. Chci nadnést jenom takovou menší záležitost. Ta otázka financování a prostředků do EFSI, že tyto budou získány z horizontu 2020, což zase jsou prostředky, které směřují na výzkum do univerzit. A některé prostředky také směřují na výzkum ve věcech venkovského rozvoje, třeba i na severu Anglie, odkud já pocházím. A to je zase předmětem určitých obav, protože by to mohlo omezit tady ten horizont 2020 a mohlo by to mít dopad na pracovní místa, nebo jenom to dojde k takové šachovnicové hře prostě, že se to tu bude přesouvat z jednoho fondu na druhého. Ale je tu prostě obava, že se tu vyberou prostředky z horizontu 2020, o čem si myslím, že je to fond velice dobrý, který podporuje výzkum na univerzitách a proto je třeba být opatrní. Děkuji, pan Flanagan. Um, uh, thank you very much. Um, uh, people in Ireland... Eh, děkuji vám. Uh, v Irsku a v jiných členských eh, zemích panuje velká radost, když Eh, Evropská komise rozhazuje drobné a třeba něco spadne i k nám, ale eh, to nám eh, pomůže. Realita je taková, že loni v prosinci si irský stát půjčil půl miliardy eur pod tlakem ECB. Ty peníze prostě rozprášil, spálil, už neexistují a budeme to splácet dalších 5-6 eh, let a potom si budeme muset eh, půjčit další. To eh, skutečně tento systém je naprosto nesmyslný. Jestliže toto má být Junckerův představa, jak bychom se tady měli přátelit v Unii, my tedy v Irsku bychom měli dost peněz, především eh, kdybyste nás předtím neokradli, takže dejte nám je zpátky, ať nemusíme žebrat. Děkuji, eh, pan poslanec Glezos. Έχω no, Děkuji. Já si myslím, že téma zemědělské hospodářství eh, nebylo doposud eh, k dnešnímu datu řádně analyzováno. Navíc je to eh, jeden z nejvýznamnějších hospodářských sektorů. A kromě problémů obecného charakteru, jako například eh, eh, lesnictví, lesní hospodářství, rybolov a tak dále. Nesmíme zapomenout, že tady máme také chov. Chov mm, s cílem produkovat maso, vlnu, eh, mléko, mléčné výrobky a skutečně třeba zdůrazňovat význam chovu a je třeba se pokusit i přesvědčit všechny, kteří eh, se to týká, to znamená všechny orgány v EU, že by měli podporovat eh, eh, hospodaření v těch zemích, které mají velké ekonomické problémy. Řecko musí se dostat z krize a Řecko má možnost a schopnost, kapacity se dostat z krize a to díky i rozvoji mm, e, zemědělství a proto je třeba podporovat Řecko a především řecké zemědělce. Tak, má pan radši, turistika tež. Ano, máte pravdu. A také cestovní ruch pomáhá venkovu a zvyšuje spotřebu. E, pan poslanec Bogovič nyní. Z intenco mnenja gospoda Deso se strinjam, se pravi, da se v... Já souhlasím s panem Desem, aby v tomto stanovisku se projevila také oblast zemědělství. Junckerův plán je pro mě jasným signálem toho, že je zde úsilí o zlepšení života eh, v Evropě. Proto já plně podporuji cíl tohoto programu. Základním cílem je podpořit dlouhodobé investice, kapitálové posílení a zemědělství patří k těm oblastem, eh, které nejméně trpěly účinky krize tam se tolik nespekulovalo a podobně. Nicméně investice jsou nezbytné a je třeba jasně říci, jestli ty peníze je, jsou buď v Junckerově plánu nebo v Hoganově plánu. To jsme dnes slyšeli, když pan komisař hovořil o mladých farmářích. musí být tedy jasné, komu tyto investice připadnou, aby nevznikal dojem, že zemědělství je vyloučeno. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se trochu vrátil k tomu, co řekl pan Des, který velice správně zmínil, že eh, původní návrh ještě neobsahoval eh, nic moc, téměř nic, co by se eh, týkal zemědělských oblastí. Ale chci vám poděkovat, pane Desi, za vaši snahu, poněvadž vlastně návrh, tento návrh teď i postihuje názory našeho výboru. Já jsem stínovým zpravodajem za socialisté demokraty a rád bych ale zmínil pouze tři body, které podle mě spadají, eh, nebo je třeba ještě vyladit. Eh, především adicionalita. Adicionalita musí být eh, zajištěna. A Mm, což určitě spadá do kompetence jiných výborů, ale mm, my máme v kompetenci dotace do zemědělství a další nástroje, takže pro nás adicionalita je velice důležitá. A za druhé, co my navrhujeme, tedy naše skupina navrhuje zapojit eh, eh, eh, družstva a podobné asociace. A za třetí, chceme i eh, klást velký eh, důraz na eh, široké pásmo, především na venkově. Zatím tam hm, je téměř neexistující a to přece pomůže zemědělcům se více zapojit do reálného života, do reálné ekonomiky a proto široké pásmo je důležitým nástrojem. Těším se na diskuzi a vítáme veškerá zlepšení a samozřejmě i mm, tedy vítáme i tady to prostředí, ve kterém jednáme. Děkuji, pan Nicholson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Desovi eh, eh, za, velikou, za velice dobrou zprávu. Já se omlouvám, že jsem nebyl při prezentaci Evropský fond mm, EFSI, takzvaný Junckerův plán, to je ambiciozní program, jak zmobilizovat 315 miliard euro v příštích třech letech, ale Junckerův plán specificky se nezmiňuje o zemědělství, ale, mm, ale i my si myslíme, že tady toto skýtá velké příležitosti. Jeden ze způsobů, jak eh, eh, zemědělství může eh, Eh, mm, přispět přece do širšího klimatu rozvoje ekonomiky. Ale zatím příslušné národní a regionální orgány eh, nechtějí mm, provádět strategické investice do zemědělství. Finance jsou k dispozici, ale nečerpají se, jak by mohly. Například eh, mm, spíše používat, používání úvěru než grantu, třeba v rámci pilíře 2. Takže to bylo disproporčně nízké Eh, v období do roku 2013. Junckerův plán chce i zdvojnásobnit používání finančních nástrojů, a takže eh, zde eh, my bychom měli více tedy využívat ten zemědělský fond do roku 2020 a e, nám jde o to zmodernizovat zemědělství a venkov, e, takže strategické investice přece zde mohou mít velký potenciál i pro e, tvorbu pracovních míst v sektoru zemědělství. Těch 13 miliard, 315 miliard, to je tedy sice obrovské číslo, ale lidé si musí uvědomit, že to je číslo, které je dost, dosažitelné a má jim být dáno k dispozici. A například e, široké pásmo a podobné e, projekty, to je velice důležité pro e, lidi ži, žijící na venkově a mm, pro ty vzdálené oblasti především. Slyšel jsem, co před chvílí bylo řečeno, že se to eh, jsme slyšeli od pana Hogana, eh, že tedy tady jsou určitá nebezpečí, jako administrativa a podobně, takže zde eh, je třeba tedy i si dát pozor na to, abychom tedy nečerpali tedy abychom tedy, je třeba, si, je třeba dbát na to, aby programy, které máme, třeba jako je Horizon 2020, aby neopomíjeli zemědělce a zemědělství. Zde i jsme eh, slyšeli tedy, že mm, i mm, tento program FC tedy by měl být pouze doplňujícím, mm, měl by být doplňujícím programem a bude ho mít pod sebou EIB. Takže já eh, doufám, že Eh, budeme eh, zde velice dobře spolupracovat mezi sebou a společném zájmu na tom, abychom měli vyváženou zprávu. Děkuji, pan Buda. Pane předsedo, já chci poděkovat panu Desovi za práci. Je třeba, abychom byli opatrní a pečliví, obezřetní, eh, pokud jde o tento grandiózní, ambiciozní plán Eh, my ho v Evropě potřebujeme, ano, je to příležitost pro Evropu a samozřejmě zemědělství nemůže zůstat mimo tento Junckerův plán eh, můžeme říkat, co chceme, ale nemůžeme eh, jíst, nemůžeme, pardon, žít bez jídla. A mm, proto bychom se měli snažit ovlivnit tento plán. Já mám určité informace, to znamená, že by se údajně měli odejmout peníze ze zemědělství právě a převést jinam. Takže eh, je třeba, aby všichni pochopili, že i my, tedy v zemědělství, jsme schopni čerpat z těchto fondů, z tohoto plánu eh, zájmu zemědělského sektoru. To znamená nejenom, že bychom měli podporovat nová hospodářství, mladé zemědělce, ale také bychom měli podporovat i integraci produkce, protože dnes i když hovoříme o Francii, třeba o Rumunsku, o Německu, tak eh, mm, tam eh, problém není produkovat, ale problém je prodávat produkci. Takže na to bychom neměli zapomínat. Integrace produkce, to je důležité, tak aby zemědělec eh, mm, bez ohledu na to, zdali chová skot nebo ovce nebo tak dále. Takže tam je problém, že ne, že by neuměl produkovat, ale problém je s prodejem produkce. Proszę Państwa, jeśli można to dwa słowa. Já bych tomu eh, něco dodal. Evropský investiční fond má de facto rozpohybovat privátní kapitál. Tím, že privátním investorům budou poskytnuty garance, určitá stabilita, která povede ke vzniku nových rozvojových investic a eh, k rozvoji zaměstnanosti. A také je třeba si uvědomit, že i zemědělci mají své prostředky, má určitý podíl na unijním rozpočtu a teď jde o to, aby eh, byly navrženy zajímavé a přitažlivé investice tak, aby eh, prostě takové, které vyhrají v konkurenci jiných projektů. Prostě měly by být atraktivnější, ziskovější. No a tady se eh, pohybujeme kolem hranice přelomu. Tady byla řeč o širokopásmovém internetu souvisejícím s investicemi, což může eh, se uskutečnit jak v zemědělství, tak v průmyslu. v podstatě jde o to, abychom naplnili očekávání. Dobře, děkuji. Já hm, teď jsem eh, promluvil v podstatě jako poslanec, jako jeden, kdo se účastní debaty. Eh, děkuji, pane předsedo. Já teď nebudu odpovídat na, eh, reagovat na jednotlivé připomínky. Eh, spíš to zhrnu. Tady se hovořilo o tom, že malé a střední podniky by se měly podpořit. Eh, ano, ale eh, to není naše kompetence, čili neměli bychom tady hovořit o konkrétní čísla. My třeba máme já znám jednu stavební firmu na venkově, která zaměstnává 4 tisíce lidí, což je mnohonásobek toho, co dokáže zaměstnat farmář. Také bych varoval před tím, abychom zašli příliš do detailů, poněvadž posuzování těch projektů bude na členských zemích. A tady je de facto bude prout peněz směrem k členským zemím a ty je potom budou moci použít na investice. A co se týče financování, tak opět my jako zemědělský výbor nemáme přímou kompetenci a mě třeba eh, vadí, že se přesouvají prostředky z kapitoly do kapitoly třeba z rozpočtu pro výzkum, eh, jdou peníze kam se jinam v rámci Junkrova plánu. No ale eh, celkově by výsledkem měl být větší dostupnost kapitálu a větší množství kapitálu v hospodářství. A tady sociálně demokratický kolega konkrétně zmínil širokopásmový internet. A my tedy třeba ve vysoce průmyslové Bavorsku můžeme konstatovat, že tam, kde není širokopásmové internetové připojení, tam žádná firma nepůjde. To prostě bez toho se už neobejde. Čili tady my máme v zemědělství eh, také miliardy pro rozvoj venkova a já bych tady nerad, abychom to tady zase nějak eh, roztrhávali a přesouvali. Prostě nechme to tak, jak to je. Celkově bych, eh, pane předsedo, řekl, že už jsem si Eh, prostě pro mě bylo nepředstavitelné, že v dokumentu komise vůbec nebyla zmínka o zemědělství, protože bez zemědělství není rozvoj venkova. V Bavorsku třeba u nás máme rozvinutý automobilový a strojírenský průmysl, ale přesto nejvíce lidí je v Bavorsku zaměstnáno v zemědělství a v potravinářském průmyslu. Ano, zatímco strojaři a výrobci automobilů mají eh, daleko větší obraty, tak eh, o zaměstnanost se staráme spíše my v zemědělství, čili eh, je třeba je udržet a rozšiřovat. Čili pokud tedy se obrátí pozornost i k zemědělství, tak určitě ty šance pro Junckerův plán jsou velké. A nezacházejme ještě jednou tady přijít do detailů, tím to můžeme jenom zhoršit. A já ještě jedna věc. Pozměňovací návrhy do 25. března 17 hodin, takže pokud k tomu máte ještě někdo nějakou drobnost, eh, rád to zapracuji, ale prosím, pamatujte tady na tento už velmi krátký termín. Pana wypowiedź świadczy o tym, że dobrze... Tak, to, co jste řekl, svědčí o tom, že eh, se tohoto stanoviska ujal ten právý člověk z našem výboru a my vám velice děkujeme, jak jste k tomu přistoupil. Ještě také připomenu, eh, ano, ty pozměňovací návrhy 25. března do 17 hodin. Eh, přítomni jste byli zástupci komise, včetně paní Marie Masel. My vám děkujeme za to, že jste tady byli. A eh, teď můžeme přistoupit eh, k dalšímu bodu, a to je bod číslo 12, snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003 lomeno 35. Spravodajem eh, je pan Hajtema. Jde o stanovisko k novelizované směrnici. Eh, spatří, spadá to do gestce výboru Envy a víme, že se zde to dotýká důležitých věcí Eh, lidského zdraví, eh, životního prostředí a čistoty ovzduší. Určitě se tímto návrhem eh, budeme zabývat také v rámci znečišťujících látek ovzduší, jako je amoniak, eh, prach a podobně, ale já dám raději slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, je to důležité téma. V prosinci 2013 Evropská komise předložila návrh na změnu směrnice NEC a na konci loňského roku eh, tady byla velká nejistota o tom, zda komise a jak bude pokračovat v tomto důležitém tématu. Nyní tedy je tu ta nejistota. Evropský parlament má důležitou úlohu aktualizovat tuto důležitou směrnici pro nadcházející roka. Týká se kvality um, ovzduší a proto je do toho zapojeno celá řada odvětví. Je třeba stanovit takové cíle, které budou realistické a proveditelné pro všechny zúčastněné strany. Srovnání s tou směrnicí NEC z roku 2001 Tady zemědělství je konkrétně zmíněno jako oblast, která by měla podstatně přispět k snižování eh, emisí, konkrétně amoniaku, ale také metanu. Zemědělství si uvědomuje tuto váhu, kterou um, je na, eh, by mělo tady hrát, tedy že by mělo také přispět k zlepšování kvality ovzduší. Ještě před eh, zahájením projednání tady na eh, výboru a před přeložení jsem se Eh, zahájil takové konzultace, abych opravdu odpověděl na ty dvě hlavní obavy. Jednou je zapojení metanu do této zprávy, protože emise metanu ze zemědělství je konkrétně eh, napojeno na uskladňování hnoje a pak eh, celkově tedy na chov přežvíkavců. A my víme, že už bylo přistoupeno k určitým opatřením na snižování metanu, jako eh, určité eh, nové metody pro skladování eh, hnoje a podobně. Víme, že tedy dochází k určitému snižování těch fermentovaných složek od 90. let do nějakých 24% a také došlo k 4% snižování přítomnosti metanu a dalších skleníkových plynů které vycházejí ze zemědělské činnosti, nicméně třeba tedy eh, situaci ještě zlepšit. No a eh, Nyní eh, tu máme tu takzvané společně sdílené úsilí a tam se objevuje právě i tento metan a um, členské státy by se k tomuto měly ta- také zavázat, nicméně může to pro ně přinášet určité zvýšené nároky. Je třeba věnovat pozornost také skleníkovým plynům, konkrétně CO2, co se týče toho karbonového cyklu. Tady víme, eh, mm, že tu máme ty eh, trvalé pastviny a víme, že prostřednictvím toho můžeme tuto situaci zlepšit. Pak je tu otázka ještě eh, mm, pastvy pro zvířata, mm, která se pasou. Nevím, do jaké míry by řešením bylo je jim neumožňovat přístup na pastvy, aby se situace zlepšila. Tady, co se týče eh, revize NEC, neměli bychom ukládat vyšší míru regulace na naše farmáře, spíše situaci vyřešit nějakým flexibilním způsobem, který by nějak nezabraňoval činnosti našich zemědělství. To bylo tedy k metanu, nyní amoniak. Tady vidíme, že komise předložila um, určitá pravidla, určité normy pro roky 2020 Eh, s těmi můžeme souhlasit, ale ty do roku 2030 jsou poměrně silné. Chci připomenout, že od roku 90. let byly sníženy um, přítomnost amoniaku o podstatné eh, hodnoty podle toho, co tvrdí Eurostat. A nyní tedy některé země v podstatě ani nebyly zapracovány tady do, tohoto, eh, do této statistické, eh, do toho porovnání. A některé členské státy také již hodně investovaly do redukce amoniaku a já jsem tedy eh, ty hodnoty z roku 2030 odstranil, nicméně komise i tak předkládá nové hodnoty na snižování, jako takové východisko považuje vždy 90. leta nebo rok 1990 a myslím si, že pokud se zachová to srovnání od roku 1990, tak to bude dobré pro následné porovnávání. To je to zásadní, pak jsou to ještě taková menší témata a opravdu se těším na diskuzi a na váš příspěvek. Děkuji. Děkuji, pamětajme, že... Děkuji. E, nezapomeňme, že příslušným výborem je ENVY, Eh, která také bude hlasovat o našem stanovisku a pozměňovacích. Eh, nyní na jednu minutu paní poslankyně Dančina. Stabilirea unor obiective. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, ambiciozní cíle. To jsou cíle, které se týkají kvality vzduchu v souladu se závazky se snižováním znečištění vzduchu a atmosféry. To je velký problém, nicméně eh, ta navrhovaná opatření nesmí znamenat, mm, že to bude ekonomicky příliš nákladné a že to nebude znamenat další administrativní zátěž a e, závazky podle Jeteburského e, protokolu, ty samy o sobě jsou již velice ambiciozní vzhledem ke stávající krizi. Je třeba tedy provést velké úsilí, abychom e, respektovali závazky a abychom si stanovovali ještě ambicioznější cíle, než jsou ty stávající v horizontu roku 2030. To by byl velký problém pro řadu členských států a zároveň je třeba eh, ještě vynout eh, úsilí ve smyslu prevence a kontroly emisí, což by mohlo všechno ohrozit eh, konkurenceschopnost a kapacitu absorpční. A tato opatření by měla lépe reflektovat i naše národní možnosti a naše ambiciozní cíle by měly tedy se v tomto smyslu způsobit. Zároveň nelze tedy, abychom i eh, lineárně postup, přistupovali k eh, emisím eh, na leta 2020 až 30 s těmi průběžnými cíly na rok 2025, protože samozřejmě tady budou velké variace a velké tedy rozdíly mezi členskými státy, mezi sektory a tak dále. Je třeba i mm, tedy eliminovat tyto e, cíle závazné a stanovit z nich, udělat z nich pouze cíle e, dobrovolné. Ještě máme jeden, jedno... Hm, a nyní příspěvky na jednu minutu, protože máme ještě další záležitost k projednání. Nyní stínový zpravodaj pan Brennan. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj výboru pro životní prostředí bych chtěl ještě uh, říct několik věcí. Samozřejmě znečištění ovzduší přináší každoročně 100 tisíce úmrtí v Evropě a má to také hospodářské dopady nějakých 240 miliard eur, to znamená, není to rozhodně zanedbatelná záležitost. A pak samozřejmě je to oblast eh, toho amoniaku. Rozhodně si nepřejeme nějakým způsobem trestat zemědělce, spíše je to otázka toho, jak se připojit k, spojova, eh, k splnění těch globálních cílů. A připojení se nebo stanovování těch cílů, to je jenom takový nástroj, jak tedy společně přijmout ty Eh, postupy, správné zemědělské postupy, tak jak je popsáno v příloze 3 směrnice. My bychom si přáli tady mít takové konkrétní pokyny, konkrétně tedy ohledně amoniaku spíše než stanovování nějakých striktních cílů, takže je zajímavé, že když uplatníme takový konstruktivní postoj, tak se nám podaří podstatně snížit ty zemědělské emise. Spravodaj ale bohužel nějak nevyužívá té této dobré cesty vpřed. Stanovují se tu cíly, cíle, snížení, ale tak nějak se tu neobjevují nějaké konstruktivní pobídky, jak eh, pomoci zlepšit to ovzduší ve venkovských oblastech i mimo ně. Děkuji. Předsedo, ano, zavedení eh, metanu do pole působnosti, to samozřejmě i e, způsobuje legitimní obavy. Pan zpravodaj navrhuje vyloučit spole e, působnosti e, to, co se týká snižování určitých polutantů. Já ho zcela podporuji Toto rozhodnutí podle mě je smysluplné a mm, především eh, eh, chovatelé schotu nemají možnost snižovat tedy mm, tyto emise a, mm, a přece na druhé straně jejich regiony často přispívají k absorpci uhlínu, uhlíku, protože tam jsou hodně stromy, lesy a podobně, takže si myslím, že eh, sami o sobě přispívají již ke snižování emisí tímto. A mm, takže e, mm, my zde, kdybychom toto nevyloučili, tak bychom mohli ohrozit celé zóny chovu skotu, mm, což je velice přece tak cené teď pro rovnováhu na venkově a na územích. Pan Agniu. Pan Agniu. Děkuji, já zcela podporuji to, co řek, navrhuje pan Hujtema ano, metan by měl být zcela vyloučen eh, z, té, mm, z tohoto nařízení či směrnice a mm, v podstatě i před 500 lety se eh, eh, začal chovat eh, tedy Scott a nikdo a od té doby tedy ne, se zjistilo, že tedy není to Scott, který produkuje metan, ale jsou to v podstatě lesy a pralesy, které toto produkují a což samozřejmě nikdo nechce eliminovat a vykácet, určitě ne zelení, takže v praxi zrušit metan, no to by znamenalo co snižovat počet hlav skotu, což je zcela nepřijatelné. Pan poseł Glezos. Ε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι δεν συμφωνώ με... Děkuji, já bych v první řadě chtěl říci, že nesouhlasím s tou terminologií. Kontaminace to je, řekněme, špína. A na druhou stranu jsou infekce těla. Něco je kontaminovat, něco je zašpinit a něco je postihnout infekci. Infekce v podstatě skoncuje pak s lidským organismem, takže já nesouhlasím s terminologií. A nyní tedy můžeme se uchopit toto téma různými způsoby. Na jednu stranu například znovu zalesňovat celý povrch planety proto, aby se obnovila atmosféra přirozeným způsobem. Nebo můžeme používat čisté zdroje energie, abychom i nadále neznečišťovali naše ovzduší. Děkuji, pan poslanec Heusling. Děkuji. Ano, bylo velice zajímavé vyslechnout si eh, to, co řekl pan Agňu. E, nicméně e, nevždy věnujeme pozornost tomu všemu, co tu zazní. A myslím si, že nyní bychom měli opravdu přispět k snižování emisí. A pravdou je, že metan je hodně napojen na chov dobytka. Jinže je třeba si vytvořit nebo se podívat na ten obrázek e, celkový ne, prostě ne, asi technicky nevyřešíme úplně vše. Musíme ten systém zanalizovat komplexně, soustředit se na udržitelný způsob zemědělství a nesnažit se tu nějak manipulovat s kravami tak, aby neprodukovali metan. Bylo by dobré myslet tedy se zamyslet nad tím, jak zachovat eh, chov krav a zároveň tedy jak snižovat eh, metan. Ohledně nitrátu, tady asi tyto dvě záležitosti nemůžeme nějak oddělit. Je třeba zase na to nahlížet jako na komplexní celek. Tvoří součást udržitelného systému, který nám pomůže vyřešit eh, tuto záležitost. Tak Předseda, prosím, pouze minutu. Eh, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěla nadnést to, že není slučitelný ten model průmyslového zemědělství, který se tu podporuje, a kvalita ovzduší. Ale stejně tak je to otázka nejen způsobu produkce, ale také způsobu komercializace produktu. To není slučitelné, tedy že naše eh, produkty každodenní spotřeby musí eh, překonat tisíce a tisíce kilometrů, aby se k nám dostali. To není rozhodně přijatelné. A pak ještě další připomínky. Je třeba opravdu zhodnotit malé a střední zemědělské podniky, které se zakládají na ekologickém zemědělství. To by bylo velice pozitivní. Pak také způsob chovu zvířat. Je třeba upustit od těch velkých soustředění, velkého počtu chovných zvířat, které tedy podporují ty velké zemědělské politiky. A pak bych ještě chtěla zdůraznit jednu věc. Způsob obchodování v sousedství, tedy to ta blízkost a myslím si, že veškerý přínos k této zprávy mě, by měli tímto směrem. Děkuji, pan Oazo. Oui, merci, président. Děkuji, pane předsedo. Co je nezbytné pro eh, budoucí extenzivní tradiční chov skotu, je, aby metan eh, byl vyloučen z pole působnosti směrnice. Jinak, když se zachová toto ve ve směrnici, v předpisu, tak to bude ve smyslu určitých lobby, to znamená intenzivní, koncentrovaný chov na omezené ploše a mm, já si myslím, že je třeba jít cestou zdravého rozumu a mít odvahu kolektivně žádat, aby e, zemědělství se netýkala tato směrnice, pokud jde o e, tedy uhlík, ukládání uhlíku. Mm, tedy e, a bylo to nešlo cestou tedy toho průmyslového chovu skotu. Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně za naši frakci. Naše skupina souhlasí s tímto stanoviskem a Ostatně děkujeme panu zpravodaji, protože zahrnuje vše, co je zapotřebí. Na jednu stranu je to nezbytnost snižování těch škodlivých emisí a na druhé straně nezbytnost tedy zajistit i nadále konkurenceschopné zemědělství. Milí eh, kolego Hojslingu, já to nebudu opakovat, to, co již zaznělo, nicméně My si přejeme mít nižší úroveň těch znečišťujících emisí a ve Spojených státech také zaznamenávají podobné situace. Já doufám, že toto stanovisko opravdu naplní naše očekávání. A pan Jan, a, ano, také bych chtěl přispět. Eh, podporuji zpravodaje, když tu tvrdí, že je třeba zahrnout také otázku metanu a pak spolupracovat s kolegy z životního prostředí v tomto tématu. Přejeme si vyhnout se nějakým nadměrným nekontrolovaným emisím metanu. Pokud ale budeme pokračovat v tom, co říkají kolegové životního prostředí, tak to přetechnizujeme celé naše zemědělství. Nějakých deset tisíc krav v jedné výrobně nebo v chovu, to nevím, zda nám podaří vyřešit situaci. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik spreek u ook als uh, schaduwrapporteur of wat die punt betreft, maar ik zal... Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem také stínová zpravodajka, ale budu stručná. metan eh, má samozřejmě dopad na eh, životní prostředí. Eh, tady je řeč o zmenšení mm, množství skleníkových plynů v atmosféře, ale zároveň tady hovoříme o přeregulaci, nadměrné regulaci. také řeč o požadavcích na tom, jak by měly být tedy eh, snižovány emise. Eh, je tady požadavek, abychom, nebo jak tedy máme krmit eh, travou, nebo máme používat více soji. Já nevím, tady myslím, že ani takové nějaké sjednocování v Evropě není možné. pastviny eh, také patří do celého obrázku. A samozřejmě je důležité, aby mm, tedy zvířata eh, měla určité životní podmínky, ale prostě také je třeba, eh, pokud se to metanu tyče, říct, že metan to jsou přirozený, přirozená emise. Já tedy eh, ověřuji, tedy eh, jsem tedy k tomu, eh, že přidávám se tady k tomu, že prostě ten metan se dá regulovat například chovů v kravínech, ho můžete zachycovat, no, ale zároveň tedy, že prostě kráva je neekologická, tak to nevím, to už je moc. No, já bych tedy navrhl, abychom eh, tedy k tém eh, eh, návrhu, to, co tedy řekl, bylo řečeno o k deštným pralesům a bažinám, tak bychom mohli také zintenzivňovat, navrhovat zintenzivnění lovu, poněvadž zvířata také vypouštějí metan. Pan Flanagan. Ano, já myslím, že tady opět eh, je trošku zmatek při eh, formulování evropské politiky. Eh, v Irsku tady po nás chtějí, abychom šli do frakování a na druhé straně, abychom přestali se zemědělstvím. Ale bohužel Eh, já bych tedy to viděl tak, eh, že v Irsku eh, bychom možná měli podporovat anaerobické trávení, takže já si skutečně myslím, že bychom to neměli přehánět. Děkuji. Pan poslanec Rude? Ne, nechcete. Aha, měl, měl, jsem, měl jsem pocit, že se chcete vyjádřit paní poslankyně Házekamp. Děkuji vám, pane předsedo. Vliv eh, zemědělství na biodiverzitu je významný a to po celém světě. Je to jednak tedy eh, v důsledku eh, emisí, ale také jsou zde nepřímé vlivy, tím, že nám ubývá vodních a lesních ploch. To je vidět tedy semena u, v chování eh, skotu a dobytka. Tady skutečně dochází eh, k velkému eh, vzniku tedy plánu, eh, plynů eh, skleníkových a proto tady by nemělo být to, možné to, aby se dezapočítávaly například amoniak a další. Děkuji a za DK Envy, pan Tomase Heje, můžeme vás tady poprosit o krátký vstup. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat panu Vitemovi za zprávy a vážené poslankyně, vážení poslanci. Ehm, Mnoha důležitá fakta už zazněly, to znamená, a já to nebudu tady nějak široka opakovat, několik stovek tisíc úmrtí každoročně stojí znečištěný ovzduší, statisíce ztracených eh, pracovních hodin, velký dopad na eh, produktivitu, tedy velké ztráty v produktivitě a celková ztráta tedy nějaké 3 miliardy ročně. Ten eh, vzdušný balíček se snaží právě snížit ten dopad do roku 2000. 30, to znamená za 15 let a předkládá tedy pokyny, jak toho dosáhnout. Zahrnuje to amoniak, zahrnuje to metan a v tomto kontextu jsme si tedy řádně poznamenali obavy vyjádřené eh, tímto vaším výborem zejména ohledně amoniaku a metanu. Prvně k, eh, k metanu chtěl bych připomenout, že eh, má důležitý dopad na skleníkové plyny a je důležité se na všechny tyto dopady, které on způsobuje, podívat dohromady. Nepřejeme si tady nějak zdvojnásobovat um, legislativu, jenom bychom to řádně chtěli propojit v příslušných oblastech. Také je důležité, aby metan byl zachován v působnosti směrnice, protože se o metanu hovoří i na mezinárodní úrovni Metan totiž přichází také z oblastí mimo EU a koncentruje se tady nad naším územím. Pak, co se týče těch cílů, tady si um, přejeme eh, být otevření a dostatečně to projednat také s kolegy z oblasti životního prostředí. Máme tu také tu eh, možnost nulových nákladů, to je důležité nejen pro zemědělce, ale pro další oblasti um, ekonomické činnosti. U toho amoniaku tady to je asi podstatnější, důležitější. Amoniak je dlouhodobě znám jako důležitý prekursor těch jemných částic. Asi si pamatujete, že VHO eh, eh, prohlásila znečištění ovzdušení za karcinogenní a je tedy předmětem velkých obav. Zase měli jsme tu uh, Ehm, doklady z posledních dnů z Paříže, z jiných oblastí ve Francii, kde je vysoce znečištěné ovzduší a tam prostě byly návrhy, <clears throat> aby populace nevycházela a víme, že tady tyto ehm, ehm, stavy s velkým znečištěním jsou hodně napojeny právě na vysokou přítomnost uh, Eh, amoniku na zimní období, i když se hodně eh, skladuje mm, hnůj a podobně. Přejeme si být ale realističtí, eh, na, počítat ty cíle tak, aby byly reálné, proveditelné, aby ty cíle do roku 2020 nebyly úplně nějak nadměrně závazné, ale my jsme to v podstatě již vysvětlili. Komise tedy e, přepočítala ty hodnoty v příloze, byla zveřejněna v lednu tohoto roku. Asi jste zaznamenali, že ty cíle pro amoniak byly upraveny v průměrně z 27 na 25 To zase na základě toho, těch informací z členských států. Zaměřili jsme se tedy na to, že pokud se podaří dosáhnout těchto hodnot, tak tedy naše hodnocení může být pozitivní. Máme tu případ třeba Maďarsko, kde se počítá s navýšením nějakých 70% navýšení do jiných krav, takže bude třeba toto znovu eh, přepočítat. Nicméně i nadále budeme pokračovat tedy v dialogu. <clears throat> Dále Um, je tu celá řada témat, které tu zazněly. Nevím, jestli mám čas tady reagovat na všechny ty připomínky, ale určitě budeme i nadále velice úzce spolupracovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme za vypověď, děkujeme. Eh, děkujeme eh, za eh, informace, za ochotu ke spolupráci a nyní dávám ještě slovo panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové za vaše připomínky a podněty. Já jsem rád, že většina z vás podporuje moji linii. Já myslím, že je také velice důležité i, abychom hovořili s kolegy z politických frakcí, kteří působí ve výboru ENVY, to je gestorský výbor, tak aby e, také se drželi stejné linie. A mm, pro mě především je třeba zdůrazňovat téma metanu. Děkuji a samozřejmě eh, jsem mm, vstřícný veškerým dalším diskuzím. Děkuji vám. Ještě připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 30. března 12.00 v poledne. Děkuji panu poslanci a nyní se dostáváme k bodu číslo 13, což je poslední na, v této části e, zasedání. A sice ekologická produkce a označování ekologických produktů. Jak e, víte, je to e, významný prvek pracovního programu na rok 2015. Evropská komise e, prohlásila, že tento návrh může stáhnout, pokud Rada a parlament eh, se k tomu nevyjádří do šesti měsíců, to znamená do konce července. My jsme eh, namítli, že toto je proti duchu smlouvy, přičemž eh, pan Trman, první místo předseda komise, tvrdil, že komise může své Eh, návrhy stáhnout kdykoliv. A eh, zabývá se tím eh, u nás pan poslanec Heusling. Je to důležité téma, času není mnoho, takže máte slovo. Kolegyně, kolegové, vážení zástupci komise a rady a také výbor ECOSOC, čili dámy a pánové, Ekologické zemědělství se v EU rozvíjí e, tak jako žádné jiné odvětví hospodářství, nicméně roste nejenom trh, ale je to také v zájmu občanů, e, abychom e, měli šetrné metody produkce, udržovali biologickou rozmanitost, měli zdravé potraviny a zdravé, zdravá zvířata. Eh, biologické zemědělství je zde vzorem, integruje všechny možné cíle, eh, proto tedy eh, se o tom o něm hovoří jako o greening už z principu. Ekologické zemědělství má ovšem také problémy a přináší zemědělcům rizika. Ceny jsou sice vyšší, ale e, ta, e, jejich ceny se přesto vyra, e, odvíjí v závislosti na běžných cenách. Vznikají nové kontroly a tak dále. Také zde máme sílící konkurenci z dovozu a zájem eh, zemědělců o přechod na biozemědělství eh, to tady také trošku oslabuje. Komise po mnoha letých eh, jednáních a konzultacích těch, kterých se to týká, došla k závěru, že potřebujeme nové nařízení k biozemědělství Eh, především bylo poukázáno na vzrůstající rizika, eh, která eh, v sobě skrývá razantní rozvoj trhu a také zde nezbezpečí ztráty důvěru, pokud kontroly a pravidla a označování nebudou výrazně změněna. Z tohoto důvodu je tady potřeba zcela nového nařízení, eh, která se bude týkat eh, definic pojmů a tak dále, certifikace, obchodování. Eh, současné nařízení pochází z let 2007 a úprava po pak v roce 2009, čili není to zas tak staré nařízení. Nicméně E, ptají se zejména svázy zemědělců, proč se dále nerozvíjí stávající předpisy a místo toho e, se začíná úplně znovu. Komise dosud neodpověděla. E, nové nařízení komplikuje život zemědělcům i obchodníkům a proto třeba v Německu, eh, Rakousku, zemí se zvedá rozhodný odpor proti tomuto nařízení. A navíc v tomto nařízení je celkem 30 delegovaných právních aktů, eh, které podstatné části tohoto zákona budou definovat až později, až po přijetí tohoto zákona. Asi nikdo by netvrdil, že v biozemědělství v Evropě je všechno v pořádku. Je tady nutná určitá rezolace, regulace, eh, zejména v oblasti definic, osiv, krmiv. Tady je třeba eh, umožnit opravdu vhodná, eh, vhodné materiály, a to znamená nejenom tedy zrušit pesticidy a minerální eh, hnojiva, ale také požadavky na chov a tak dále. Eh, nestačí to, co navrhla komise, to znamená eh, zrušení výjimek a přechodných období, je třeba spíše pracovat směrem k dynamice, eh, kde se uzavřou mezery na trhu s osivy a krmivy, eh, které trvají ještě už de facto 25 let. Eh, máme opravdu nedostatek ekologického osiva i ekologických krmiv. Já jsem proto mm, navrhl zde v této zprávě opatření, jak z toho ven. Máme tady ještě další problém a sice eh, komisa ho chce tady eh, řešit, ale podle mě poněkud to přehání. Chce eh, zavést určitou mezní hodnotu pro zbytky z ekologického zemědělství, což zní tedy což zní tady rozumně, ale Eh, přináší to problémy. A sice problémy, eh, kdo, eh, na koho to spadne, kdo to zaplatí. Bude to na bedrech biozemědělců, průmyslu, obchodníků, přepravců? Nevím, rozhodně se tímto způsobem zvýhodňuje konvenční zemědělství oproti biozemědělství. Nicméně eh, je třeba k tomu postupit jinak. A prosím, abyste tomu nerozuměli špatně. Já jsem stejně jako komise, aby se jasně odlišovaly produkty bio a produkty tradiční, aby to bylo pro spotřebitele také jasné. A to se prostě nedá vyřešit Eh, prostě nějakou limitní hodnotou. Ekologické zemědělství je prostě proces, který zahrnuje vše a já tady navrhuji, aby se v nové úpravě zlepšila prevence eh, kontaminace a aby byla lepší eh, komunikace mezi kontrolními orgány udělujícími certifikace a mezi zemědělství. Proto eh, bych dále chtěl, aby eh, úpravy, které se týkají kontrol eh, ekologického zemědělství, zůstaly v rámci ekologického nařízení, nikoli zde. Tím se dostávám k tématu obchod a import. Zde potřebujeme změny. Eh, vyslechli jsme si je, četli jsme rozsáhlé zprávy komise, účetního dvora a dále potravinářských regulátorů. Nicméně eh, víme, že kontroly je třeba eh, zesílit, máme nedostatek dat a je třeba, aby se zlepšila komunikace národních úřadů pokud eh, chceme mít skutečně funkční společný trh eh, pro bioprodukty, eh, je třeba proto vytvořit podmínky. Já si tedy domnívám, že by bylo vhodné zřídit kontrolní a pozorovací orgán pro biozemědělství, které by shromažďovalo údaje Eh, například eh, o dalším vývoji trhu s krmivy. Také pozor na podvody, eh, aby, aby se tak případy, jaké jsme měli nedávno se osivěm z Ukrajiny, aby byly pod kontrolou. Je třeba říci, že v této otázce je ovšem komise poněkud zdrženlivá ale myslím si, že eh, takováto agentura eh, by skutečně existovat měla. Eh, sice se argumentuje tím, že existuje taková agentura například pro rybolov. Kolegyně, kolegové, nebudu zacházet dále do detailů, o tom budeme diskutovat jinde. Máme náročný harmonogram mm, a složitou práci před sebou a to uvlivňuje také náš termínový plán. Zpráva bude dána k dispozici k překladu 20. dubna a posměňovací návrhy eh, potom na ty bude čas do začátku května. A to znamená, eh, že před, překlady by měly být v červnu a potom tedy hlasování ve výboru v červenci. Ano, na nás komise vyvíjí tlak, chce, abychom to všechno zvládli během šesti měsíců, jenomže toto je první čtení a podle Lisabonské smlouvy tady nejsou stanoveny zákonné lhůty. Komise samozřejmě může kdykoliv svůj návrh stáhnout, na to má právo, ale my budeme pracovat eh, podle toho o, čo, o co tady jde o obsah a nikoli kvůli nějakým formálním předpisům. Čili jestliže e, komise si přeje, abychom dotáhli práci do konce, e, bude muset e, časový plán přizpůsobit našim možnostem. Je to všechno zodpovědnost komise. Eh, já ještě jednou zdůraznuju, že ten návrh, který nám byl předložen, je eh, takový nějaký rychlokvašený a potřebujeme tady víc času na to, abychom eh, měli tady dobrý, dobrý rámec pro biozemědělství. Ano, ano, děkuji, máme opravdu málo času. Pan poslanec Lic. na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu kolegovi Hojslingovi jednak za to, co řekl, za to prohlášení a také za to, jak eh, nás eh, zapojuje do práce Těšíme se na dobrou spolupráci. Samozřejmě jsou zde konflikty mezi eh, frakcemi. Já mám takový eh, dojem, že eh, zde ve výboru se no, poměrně silnou většinou shodujeme na to, že si nepřejeme totální revizi, ale spíše jsme pro evoluci, čili proto, aby se pracovalo na slabinách dosávadního nařízení. mělo by to být prostě tak, že pokud si spotřebitelé přejí eh, bio potraviny, bioprodukty, tak by měly být nabídnuty. Tak my eh, děkujeme za spolupráci, ale zejména u těch zbytků a kontrol bychom potřebovali tu spolupráci posílit. Ano, eh, děkuji. Pan poslanec Andrew. No, děkuji i já bych chtěl poděkovat kolegovi Hauslingovi za práci. Já si myslím, že ano, tady e, asi je schoda na řadě věcí, které on zmiňuje ve zprávě, takže já mm, nebudu teď o nich tady hovořit, protože k tomu jsou pozměňovací návrhy. Zcela souhlasím s tím, že bychom měli zde e, jasně stanovit ten vztah mezi tedy půdou a chovy, chovy. Potom zde se hovoří o tom vyrovnat i ty, e, to s delegovanými akty. Kontroly. Kontroly ty jsou e, zásadní pro e, novelu tohoto nařízení a já jsem rád, že zde by se měla vytvořit specifická agentura na kontroly, ale je třeba dobře definovat toto a precizovat její pravomoce. Paní posel Sanová, bez poděkování. Paní poslankyně Sanová, prosím, bez, bez dlouhých díků. Děkuji, pane předsedo. V první řadě si myslím, že v debatě, která probíhá o biologickém ekologickém zemědělství, je důležité zhodnotit roli těch malých ekologických hospodářství a ochraňovat je. Za druhé, eh, co, eh, čeho se obávám, ochraňovat také ty místní plodiny a pak je tu otázka těch nepovolených látek. Znepokuje mě to, že je to takový pokoj, pos, že je to nějaký postup Evropské komise nebo záměr sem nějak vnutit ty geneticky modifikované organismy. Další věc, nepřejeme si, aby to bylo byrokratické, tak jak to mnohokrát dochází v dnešní době. A na závěr, ve světle s mezinárodní situaci. Tady se obávám, jaký dopad to může mít na skleníkový efekt a jak by tedy takové obchodování s potravinami se mohlo zlepšit, pokud bychom obchodovali jenom s těmi místními produkty. Děkuji, pan Zulo. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji. Já budu velice slušný, protože souhlasím s faktem, že Eh, zde eh, v podstatě nám jde mm, všem o to, abychom měli nařízení, které eh, dá přednost jak spotřebitelům, tak i producentům, protože to, co je bio, je důležité. Je to důležité proto, že to představuje i budoucnost našeho území v Evropě. A pokud se nám nepodaří vytvořit něco, co by právě dalo větší hodnotu kvalitě více tedy se zdůrazňovalo, na, zdůrazňovalo kvalitu naší produkce, tak to bychom ztráceli čas. Proto já doufám, že dospějeme k tomuto, že budeme mít produkt, tedy nařízení, které především bude zdůrazňovat evropskou kvalitu. Sarbu. Děkuji, paní poslankyně Sarbu. Pan poslanec, ano. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vítám návrh komise a vítám fakt, že nakonec budeme mít jasnější pravidla pro bioprodukci. E, po, e, poptávka po této produkci je větší a větší, nejenom v Evropě, ale i vůbec ve světě. A důvěra spotřebitele do bioprodukce, to musí také e, být jistější. A proto potřebujeme kontroly. Kontroly, které nebudou vycházet z rizik, ale musíme mít i jasná pravidla eh, označování. Například tady je obrovský potenciál v EU a na, to musí jít ruku v ruce s otevíráním dalších trhů, tak abychom propagovali tuto produkci, abychom zdůrazňovali, že je to produkce dobrá pro zdraví. A mm, v tomto smyslu bychom měli i vyjednávat o obchodních dohodách se Spojenými státy, ale i s Japonskem. Děkuji. Děkuji, paní Pan posel Lazov. No, děkuji, pane předsedo. Nekalá soutěž a podvody, mm, to je brzda rozvoje biozemědělství v EU, ale e, tato řešení nezlepší situaci mm, mm, a e, zrušit tedy kontroly to a to nic nevyřeší, a protože zde máme eh, velký sociální dumping. O to se tady vůbec nemluví. Jak nám ukázala minulá léta, tak zde některé eh, zóny používají tedy eh, pracovní sílu ze zahraničí na černo a především jde o ovoce zeleninu a dále zde přece to všechno by mohlo i zhoršit eh, image bioprodukce. Já bych rád, aby skutečně toto nařízení podporovalo bioproducenty, ale především, aby umožňovalo i nadnárodním společnostem a těm eh, supermarketům, aby také hm, více tedy prodávali eh, bioprodukci. O to tady jde, protože to je velice slibná nika na trhu. A Guidera, jedna minuta. Jedna minuta. Pani poslankyně Aguilera na minutu. Děkuji jen stručně. Myslím si, že je nezbytné zlepšit legislativu, takže nesmíme přijít o tuto příležitost tak důležitou pro tak důležité zemědělské odvětví, kde se navyšuje poptávka. A proto, co se týče té nezbytné revize, je tu něco důležitého, což obhajuji, zachování těch smíšených hospodářství. Také jsem chtěla říci, že je tedy nezbytná harmonizace pro Evropskou unii jako celek, protože to nyní vede k právní nejistotě pro operátory a obchodníky. To je tedy další aspekt, ale máme tu málo času a já si myslím, že to eh, naprosto odůvodňuje to, jak říká pan Hojzling, že nesmíme přijít do toto příležitosti. Děkuji, pane předsedo. Pro ten návrh Evropské komise si klade za cíl posílit důvěru našich spotřebitelů v ekologické zemědělství. <clears throat> Přeji si a jednoduše rozeznatelné produkty, které budou pocházet z biologického zemědělství, ale které budou také respektovat pohodu zvířat. Často musíme brát v potaz potřeby i daného odvětví, tedy nyní toho ekologického zemědělství. E, těžko učiníme to, aby v celé Evropě byly stále jedna a ta samá pravidla, i co se týče pohody zvířat, protože víme, že i nároky v každých zemích se odlišují, nicméně nějaké minimální normy by tu být měly. No a pak je tu celá řada praxí takových mm, málo nakloněných zvířatům, kterým, které bychom měli naprosto odstranit, jako určité metody zvířecí kastrace a podobně nebo používání, využívání jenom takových robustnějších ras zvířat a podobně. To něčemu takovému bychom si mělo vyhnout ale celkově si myslím, že tento návrh je přínosný. Eh, no, hm, děkuji, já to nebudu zacházet do podstaty této zprávy, protože už jsme to učinili, už jsme to projednávali v minulosti, vyměnili jsme si názory. Připojím se k jedné větě pana Hojzlinga, že tedy Evropská komise se již pustila do této zprávy, ale pustil se do ní parlament a trvá to už dlouho, takže nemá cenu to nějak prodlužovat, protahovat. Tady je dobrá příležitost dodat právní jistotu producentům a potřebujeme to, oni to potřebují proto, aby mohli produkovat, aby se mohla navýšit ostatně i spotřeba těch ekologických výrobků. Já to říkám jako zástupkyně země, která produkuje eh, nejvíce těch ekologických eh, zemědělských výrobků. A je to opravdu znepokojivé, protože pro zemědělce se tady navyšuje byrokracie a oni chtějí, aby toto nařízení co nejrychleji změnili. Takže když mi někdo říká, že to bude ještě více protahovat, tak jsem opravdu znepokojena. A jinak, co si o tom myslím, to už jsme vyjádřili, já už jsem to vyjádřila v minulosti, pan Nicholson. Ah, eh, so thank you. Děkuji, pane předsedo. A ještě tu vyjádřím názor paní Gerling, která je stínovou zpravodajkou. A nebudu to číst, ale všechno. Paní Gering chce poděkovat zpravodaji za to, že ehm, předává aktuální informace o vývoji na jeho zprávě. Jsou tu určité obavy, jsou v podstatě zhodné, také nesouhlasí eh, s těmi smíšenými hospodářstvími, aby eh, museli plnit stoprocentně tady ta harmonizovaná pravidla. Další obava, nebo spíš tedy přání těch ekologických hospodářství dodržovat určitý, určitá etická pravidla pro eh, chov zvířat a ohledně kontrol. Tady eh, je ten rozpor mezi ročními kontrolami a kontrolami založenými na eh, možnosti rizika. A mohl bych to tady toho číst ještě více, pane předsedo, ale máme málo času, takže to zestručním. Um, this is an important area where... Děkuji, eh, to je důležitá věc. Tady prostě to nesmí udělat špatně, jinak eh, by eh, lidé z tohoto sektoru začali odcházet a, a přitom to je růstový sektor, takže skutečně, ať to nepokazíme. Pokud se týče náhodné kontaminace bioproduktu, tak jak je to tady napsáno, tak to vypadá, že eh, ta kontaminace v každém případě je považována za vinu farmáře bez ohledu na to, kdy a kde k ní dojde. A to by mohlo znamenat, že ten farmář jednoduše a prostě skončí. já, já si myslím, že samozřejmě za chyby a e, zanedbání je třeba trestat, ale přiměřeně. E, děkuji, pane předsedo. Já bych e, se chtěl zaměřit na dvě oblasti, tak aby to označení bio bylo důvěryhodné. Především pokud se týče certifikace, tady je třeba zmenšit administrativní eh, váhu. Eh, tady se hovoří, že operátoři farem by měli být podrobováni každoročním kontrolám a to je, myslím, dobré pro ujištění zejména spotřebitelů a obchodníků. Druhá věc, pokud se týče označování, tak eh, my v Evropě máme spoustu různých značek a eh, já nevím, eh, etiket a podobně. My potřebujeme mít takovou, takové označení, které bude garantovat původ semen. A domnívám se, že to také pomůže v výzkumným ústavům, aby pokračovali ve vývoji. Já bych se rád zeptal pana zpravodaje eh, na dvě věci, která, který se obávají břiští farmáři. Za prvé, eh, to takzvané non-split holding. Eh, to znamená, abyste měli farmu, která je buď bio celá, anebo ne bio. A máme tady případy, kdy zemědělci, kteří dělají obojí, tak museli nechat bio výroby eh, kvůli tomu, že se neměli schopni užít. Eh, dále, pokud se týče organického osiva, eh, tak toto je omezený zdroj a v tom případě farmář buď toto sežené, anebo nesežené a v tom případě může použít normální osivo a přijde o status. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já zde chci zdůraznit eh, ten lineární charakter evropských opatření eh, pro všechny bioproducenty. Stejné bio všude, ve Francii, v Evropě, máme eh, tedy v Evropě máme legislativu, která je mm, jaksi volnější, méně striktnější než v jiných zemích třeba. A je třeba, aby to bylo homogenní protože to může být potom problém si s, s právní jistotou. Proč nemít tedy Evropský registr takovéto produkce, tak abychom vzali do úvahu, že s tímto zbožím se obchoduje přes hranice a proč nemít specializovanou bioagenturu? Představitel komisí Diego Kong. Eh, představitel komise Diego Kongofano a prosím maximálně čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Heuslingovi a všem poslancům, kteří se zapojili. Myslím si, že jsme učinili pokroky. Komise se s panem Heuslinkem již eh, ohledně těch technických aspektů několikrát setkala a jsme rádi, jak konstruktivně k tomuto pan Heusling přistupuje. Vidíme tu ty řádné záměry udržitelnosti i v tom ekologickém odvětví a chtěli bychom tu mít jasná, jednoduchá pravidla pro všechny zemědělce, také jednoduchý konzultační systém, vytvořit ekologické logo. Tady to organické zemědělství představuje nějakých 6 až 9 produkce a je důležité také co se týče mm, importu. A je to důležité zejména co se týče střednědobého a dlouhodobého hlediska. Ten návrh byl předložen předchozí komisi a když komisař Hogan nastoupil do úřadu, tak si přál tomu dodat takový, řekněme, svěží vítr, předložil nové návrhy, setkal se za, opět s ministry, s paní zpravodají. Mnozí ministři si přijí zachovat status quo ale řekněme si to jasně, tady ten sektor potřebuje jasná harmonizovaná pravidla, potřebuje být transparentní, je třeba eh, spravedlivě zacházet se všemi ekologickými zemědělci, mít eh, bezpečná pravidla pro to, aby to evropské logo zajistilo dostatečnou stejnou kvalitu pro všechny evropské produkty. Navíc ale nesouhlasíme s tím, kdo říká, že třeba zachovat stávající situaci a nic neměnit. Ale samozřejmě ani v tom ekologickém sektoru není vše perfektní ani dnes. Máme nová pravidla podle Lisabonské smlouvy a um, jsou tu různá pravidla. Přejeme si ale zjednodušovat, podpořit zaměstnanost v tomto odvětví. Takže, pane předsedo, jsou tu tři věci, které bych chtěl zdůraznit. V první řadě kontroly. Chtěl bych připomenout, ten široký konsenzus, který panuje ohledně těch kontrolních systémů i tady v té ekologické produkci. Pak tu máme rozsudky soudního dvora a to je třeba také respektovat. Měli jsme tu určité penalizace na některé členské státy. Víme, že je potřeba bojovat proti podvodům. A, a pak tedy to um, potřebujeme mít dostatečně flexibilní pravidla a tímto přispět k tedy k robustnosti systému. Návrh komise si také klade za cíl plně zapracovat hodnocení rizik do celého systému. My jsme tedy otevření i jiným řešením pro nízkorizikové oblasti a nezatěžovat dále operátory. Za druhé, import dnes jsme hovořili o zjednodušení. Máme dnes ale 63 kontrolních orgánů, to znamená 63 odlišných systému pravidel a my si přejeme jednotná pravidla pro všechny, takže to by mohlo vést k situacím, kdyby tedy to logo bylo uděleno i importovaným produktům, které by ale nebylo uděleno v případě, že by ten produkt byl vyroben na úrovni EU a to je nepřijatelné. Takže proč by se toto udělovalo importovaným výrobkům a přitom ne všechny tyto třetí země jsou podrobeny stejným pravidlům, když my si přejeme mít takové logo pro naše výrobky. A my navíc jsme tyto výrobky řádně neprokontrolovali ale můžeme plnohodnotně spolupracovat s třetími zeměmi, jako s Tuniskem, se Švýcarskem, s jinými zeměmi, ale pak jsou tu tedy pravidla a ta musí být jednotná. A pak za třetí otázka pesticidů. Tady status quo není přijatelný, protože um, udělení tohoto loga pro výrobky, které obsahují pesticidy, to je nepřijatelné. A tímto vám děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto diskuzi. Eh, je, je... Děkuji vám ještě jednou. Máme takovou žádost na pana zpravodaje, aby e-mailem rozeslal harmonogram. Takže ještě, ještě prosím dvě minuty. Děkuji, děkuji tlumočníku za umožnění tady toho. Kolegyně, kolegové, já vám děkuji za debatu. Ukazuje se, že v mnoha bodech se shodujeme, ale musím ještě jednou zdůraznit, že se budeme snažit, aby eh, tento eh, návrh eh, měl v sobě více právní jistoty, nemůžeme akceptovat 30 delegovaných aktů, což by znamenalo, že komise může do tohoto textu vždy znovu a znovu zasahovat a upravovat znění. Zemědělci mají právo na to, aby v příštích deseti letech měli svou právní jistotu, čili o to nám jde. Samozřejmě, že to všechno si vyžádá čas na práci. Tady se možná úplně neshodneme s komisí, ale skutečně musíme trvat na tom, aby kvalita měla přednost před rychlostí. Já tedy eh, doufám, že se nám to podaří. A eh, to intenzivní spoluprací, spoluprací se stínovými zpravodaji a eh, později tedy až v trialogu který snad budeme moci zahájit koncem září. Takže doufám, že se tak podaří. Jsem připraven nadále konstruktivně spolupracovat s komisí a e, výsledkem musí být to, aby biozemědělství se mohlo dále rozvíjet a nezůstalo jenom kdesi e, na okraji. Děkuji, děkuji také tlumočníkům a ještě jednou prosím, aby nám pan zpravodaj eh, zašel, zašel mail, zaslal mail s termíny. Eh, omlouvám se za to tempo, no a mm, na 15. hodinu si nezapomeňte vzít hlasovací karty. Eh, přeji dobrou chuť.